So dear colleagues, Vážení kolegové, vítám vás na setkání Meziparlamentního výboru, který organizuje Výbor pro hospodářské a měnové záležitosti. Vítám všechny zástupce národních parlamentů. Eh, připomínám, že v uplynulých letech eh, byl náš výbor velmi aktivní a zajišťoval, aby reformy ekonomické zprávy eh, v Evropské unii byly doprovázeny zvýšenou demokratickou odpovědností a to je důležité a platí to jak pro národní, tak pro Evropský parlament. Jsem velice rád, že jste mezi nás přišli a že eh, přispějete, přispějete konkrétně k této meziparlamentní spolupráci. Jak víte, naše setkání se dělí na dvě zasedání. Eh, to první eh, se týká eh, návaznosti na BEPS a druhé se týká stavu Eh, bankovní unie. Já zde vítám paní Helsinga eh, z eh, nizozemského senátu, která se mnou bude, který se mnou bude spolu předsedat prvnímu dílu našeho jednání a dalšího kolegu, který bude spolupředsedou pro druhou část. Rád bych vás informoval, že vzhledem k vysokému počtu účastníků nebude pravděpodobně možné, aby si všichni vzali slovo. Přednost dáme tomu, abychom dali eh, slovo maximálnímu počtu druhů národních parlamentů. Eh, každý parlament eh, dostane dvě minuty, celkem bude asi 25 intervencí a podle vývoje debaty tento plán můžeme ještě modifikovat. Máte k dispozici řečnické karty. Prosím, tyto formuláře v případě zájmu vyplňte. To platí jak pro poslance Evropského parlamentu, tak pro poslance národních parlamentů. My se budeme snažit o jistou flexibilitu, eh, třeba eh, podle vzoru tři zástupci Národního parlamentu, jeden z Evropského parlamentu. Zahajme tedy první část našeho zasedání, návazné informace eh, na téma BEPS, to znamená eroze eh, daňového základu a přesun zisků. Toto je po třetí, co společně debatujeme na téma daní. Před dvěma lety jsme hovořili o systému DPH a loni jsme eh, hovořili o společném Eh, přístupu eh, k boji s daňovými úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem, zvláště eh, v oblasti agresivního daňového plánování, jak je známe pod názvem LuxLeaks. Došlo k mnoha různým vývojům od té doby. Máme doporučení na boj proti Webs a před několika dny komise prezentovala svůj balíček proti vyhýbání se daním a ten obsahuje dva návrhy automatickou výměnu zpráv podle jednotlivých zemích mezi jednotlivými daňovými orgány členských států. Takže tato debata probíhá ve velice vhodnou dobu, protože národní parlamenty jako zákonodárci hrají základní úlohu při provádění a doporučení BEPS a převádění směrnice o BEPS do vnitrostátního práva i náš výbor funguje. Já chci přivítat eh, Alena Lamasura z Evropského parlamentu, který je předsedou výboru taxe, který se zvláště věnuje eh, této aktivitě v Evropském parlamentu. Jak asi víte, my jsme vytvořili tedy speciální výbor pro tento úkol který spolupracuje na, i na zbytku legislativy s výborem ECON. Jsme rádi, že je mezi námi Valerie Mutorlie, což je ředitelka generální ředitelství Taxut na Evropské eh, komisi a paní Karolín Melkom, eh, což je poradkyně Centra pro daňovou politiku a zprávu OECD. Můžeme tedy začít a já teď dám slovo, jestli také kolega vás chce pozdravit ještě předtím, než začneme. Děkuji. Já se budu snažit dát slovo maximu poslanců, ale to teprve poté, co řečníci odprezentují své úvodní projevy. Já sám se velice těším na tuto debatu jménem parlamentní demenze nizozemského předsednictví v Evropské radě. Jsme velice rádi, že jsme mohli společně s Evropským parlamentem zorganizovat toto setkání a teď vám vracím slovo. Děkuji. A e, naší první řečnicí bude paní Caroline Melkom ze Střediska pro daňovou politiku a zprávu OECD. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve ráda poděkovala za pozvání jak jste řekl, toto je velice vhodná doba eh, k debatě o provádění BEPS. My jsme v říjnu přišli eh, s balíčkem OECD opatření BEPS, 15 různých opatření. A teď je tedy velice vhodná doba, aby se členské země zaměřily na provádění. Ještě předtím, než budu hovořit o tom balíčku samotnému, Eh, bylo by dobře se zamyslet nad tím, proč byl ten projekt BEPS tak důležitý v dosažení eh, pokroku při sjednocování mezinárodních pravidel a jejich přizpůsobení 21. století, což je jeden z zakládajících principů BEPS, zajistit, aby moderní ekonomika v 21. století, která vytváří hodnotu, byla také propojena se zdaňováním. Proč je tedy ten projekt BEPS tak důležitý? Eh, to nejdůležitější, čeho ten projekt dosáhl, je, eh, aby eh, ta debata vlastně se konala na jednotném základě. Do té doby OECD vytvářelo standardy v oblasti daní, ale bylo potřeba k mezinárodním daňovým pravidlům zaujmout mnohem globálnější přístup, protože eh, existují obrovské rozdíly mezi daňovými pravidly, mezi jednotlivými státy a je potřeba také modernizovat daňovou legislativu. To je tedy velice inkluzivní projekt a je to poprvé, kdy OECD takto fungovalo. Bylo to velice úspěšné. Já bych ráda dospěla ke koncenzu, co se týče těch 15 opetření pro 44 zemí, které se toho účastnily. Zároveň to byl důležitý krok ku předu, protože eh, jsme často během projektu slýchali kritiku za poslední dva a půl roku, že je to všechno příliš složité a že ten systém by bylo lepší ponechat ve stávajícím stavu. Já chci připomenout, že alternativou eh, projektu BEPS nebylo, nebyla ne, nebyl status quo. Eh, jinak by každá země individuálně eh, začala ty problémy řešit a ty problémy od roku 2012 byly stále naléhavější. Tento projekt nás, nám tedy umožnil řešit eh, ten problém mezery a díry v daňových pravidlech, které způsobovaly masivní daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem. Dalším zajímavým aspektem tohoto projektu byla jeho konzultativní povaha. Ta se netýkala jenom těch 44 zemí, které spolupracovaly na tvorbě pravidel, ale radili jsme se eh, s více než 120 jurisdikcemi, proběhla série regionálních konzultací, bylo jich více než 10 a dalších 14 zemí se přímo podílelo na rozpracování těch opatření, a byly to země na různých úrovních ekonomického vývoje. Tím se podařilo rozšířit tu debatu i mimo OECD. Masivní konzultace také probíhaly s podnikatelskou komunitou a s občanskou společností. A to úsilí se nám skutečně vyplatilo, zvláště teď, když vstupujeme do fáze implementace, protože se nám podařilo vytvořit opatření, která eh, jsou eh, rovnovážně nastavená tak, aby byla účinná a nepředstavovala příliš velkou administrativní zátěž. Mnohé oblasti, eh, kterým jsme se věnovali, se týkaly věcí, na níž jsme pracovali v minulosti, eh, transferová, transferové ceny a jiné, ale byly tam i oblasti, které Eh, jsou v balíčku EU pro vyhýbání se daňovým povinnostem, který byl spuštěn eh, ke konci minulého měsíce, vnitrostátní opatření, eh, šlo o kontrolu zahraničních korporací. To vše bylo nové pro OECD a představovalo to další krok ku předu. Státy jsou suverénní v oblasti daňových otázek, takže není možné komukoliv vnucovat nějakou daňovou politiku bez toho, aby si ten stát všímal toho, co se děje kolem něj. A ta práce byla objemná vzhledem k mnoha konzultacím, jak jsem o tom hovořila. Přispěl také výbor pro fiskální záležitosti. A teď, když jsme ten balíček předali, těšíme se na ještě další větší výzvu a to je implementace. Té se budu věnovat dnes. je potřeba těch 15 opatření asi rozdělit do skupin a to pomůže zákonodárcům si rozmyslet priority, tempo provádění. Takže doufám, že k tomuto bude užitečné. Co tedy bylo obsahem balíčku? Za prvé minimální standardy. Čtyři minimální standardy odsouhlasené v oblastech, kde kdyby nedošlo k jednotnému postupu, mělo by to negativní eh, účinek přelévání do jiných zemí. O čem hovoříme? Zprávy podle jednotlivých eh, zemí eh, škodlivé daňové postupy, výměna rozhodnutí v oblasti daní a, preferenční daňové režimy zneužívání daňových smluv, kde jsme dosáhli minimálních standard, co se týče eh, výběru nejvýhodnějších smluv. BEPS se primárně zaměřoval na to, aby eh, bylo ukončeno dvojité nezdaňování a také, aby se eh, zefektivnilo zabránění dvojímu zdanění. Došlo také k aktualizaci stávajících norem a zde tedy šlo o pokyny eh, k předávacím cenám a i dalších smluv, co se týče eh, konceptu stálého, eh, stálého místa usazení. A potom je skupina tzv. společných přístupů. Ty představují oblasti práce, kde členské státy nemají povinnost učinit nějaké opatření, ale tam, kde opatření učiní, tak by měly postupovat v souladu s tímto balíčkem. Eh, tady hovoříme o aranžmá hybridních eh, neschod a dalších. A konečně balíček obsahuje eh, optimální postupy, které se zaměřovaly na novou oblast práce pro OECD, především pravidla CFC a povinné zveřejnění eh, agresivních eh, postupů v oblasti daní. A tím pádem jsme si mohli udělat obrázek eh, aktuální situace jednotlivých zemí a toho, kam se ubírají. Také jsme se zabývali zdaňováním digitální ekonomiky, v tom budeme dále pokračovat a pracovali jsme i, a v tom budeme pokračovat na vícestranných nástrojích. A, e, takže znovu připomenu, jsou tedy čtyři oblasti práce, minimální standardy PEPS, a v další fázi projektu BEPS se zaměříme právě na toto provádění. Podíváme se na to, jak země provádějí tato opatření a během, a během procesu implementace je také podpoříme. Pak máme aktualizaci stávajících norem, společné eh, postupy a eh, optimální postupy. Kde se tedy nacházíme nyní? Cílem OECD je zajistit, abychom poskytli členským státům podporu při provádění těchto opatření. Jsou praktické nástroje, včetně nástroje, které jsou na míru šity zemím, které jsou méně rozvinuté a pro něž e, implementace pravidel bude potřeba e, modifikovat kvůli tomu, že nemají dost kapacit. A budeme také sledovat provádění především těch minimálních standard ze strany členských zemí a budeme také pokračovat v následné odborné práci. Ten inkluzivní rámec tedy je dalším plánem OECD. Tam jde o rozšíření působnosti projektu BEPS i mimo těch 44 zemí, které se doposud tímto zabývají, tak abychom přilákali i další země. To je základní princip. My chceme zajistit, aby tato eh, pravidla byla globální a inkluzivní rámec by to měl pomoci zajistit tak aby se i další eh, země přidaly do balíčku BEPS, třeba země G20 a ten inkluzivní rámec bude mít za úkol i eh, hodnocení a sledování implementace, poskytneme eh, některým zemím podporu při budování kapacit a také budeme dále pokračovat té odborné práci návazné. Co se týče provádění, takto by tedy měl vypadat ten rámec, kdy OECD bude spolupracovat se členskými zeměmi K20 a se všemi dalšími zainteresovanými zeměmi a jurisdikcemi, které by mohly se účastnit další fázi projektu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní k nám promluví Valerie Mutualie, z ředitelství pro daňové záležitosti Evropské komise. Dom? Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, poslankyně a poslanci, my jsme velice rádi, že již po druhé ve dvou letech se můžeme zúčastnit eh, tohoto odpoledního bloku eh, diskuzí kolem eh, daňové opta- optimalizace. Já se jmenuji Valér Mutarli a jsem ředitelem generálního ředitelství Taxud na Evropské komisi. A pokusím se neopakovat určité věci, které již řekla Karolina. A to riziko tady je, protože naše agenda na úrovni Evropské unie je agendou prováděcí. My se e, vlastně odrážíme od výsledku diskuzí, které proběhly na globální úrovni a snažíme se koordinovat e, Eh, realizaci na úrovni vnitřního trhu tak, aby tato realizace proběhla soudržným způsobem a nabídnout eh, správný eh, a přívětivý právní rámec. Řekl, řeknu nejprve pár slov k našim návrhům, k metodě, kterou jsme si E, vlastně zavedli a o nutném partnerství, kterého je zapotřebí, pokud chceme dosáhnout e, svých cílů, což je zajistit spravedlivější rámec, e, co se týče daňových povinností napříč vnitřního trhu a zároveň takový rámec, který by byl e, atraktivní pro naše podniky. <clears throat> Ohledně pole působnosti. In, celi, e, ta, e, vlastně ty cíle a akce, které identifikuje BEPS, <clears throat> jsou všechny předmětem opatření, která realizujeme. Žádná z těch 15 akcí není mimo Eh, vnitřní trh. Pro nás se jedná o otázku důvěryhodnosti. Chceme být skutečným partnerem uvnitř G20, který je opravdovým aktérem při rozvoji této agendy. Je to také otázka účinnosti, protože máme pocit, že eh, implementace norem koordinovaným způsobem uvnitř vnitřního trhu umožňuje eh, státům snadněji zajistit eh, vybírání daní, umožňuje státům také eh, a podnikům eh, pohybovat se v jistějším právním prostředí. Je pravdou, že náš princip zdaňování zisku tam, kde jsou realizovány, tak, aby to také nebylo, eh, aby tak eh, nebylo činěno jinde, jsou eh, důležité. A teď několik příkladů témat, na kterými pracujeme. Jedná se například reformy takzvaných patent box, což je režim, který by měl být příznivý pro rozvoj výzkumu a průmyslu a ministři financí se tím zabývali již v, loňským, v loňském roce a snažili se sladit tyto potřeby s tím, co dělá OECD. Dále je tady směrnice o automatické výměně rozhodnutí v daňových věcech v loňském roce, a nebo pracovní program, který máme eh, v rámci takzvané ceny za eh, převody to se týká reaktualizace a pravidel těchto převodních cen a 27. ledna jsme přišli s právním textem s návrhem, který by usnadňoval vykazování e, jednotlivými státy ohledně e, tedy fiskálních opatření uvnitř vnitřního trhu. Takže jak vidíte, uvnitř e, našeho vnitřního trhu se snažíme převádět eh, ta doporučení a opatření OECD do eh, naší unijní legislativy. Jde o to zamezovat eh, hybridním produktům, zamezovat příliš vysokým Eh, zamezovat zneužívání eh, různých opatření v daňové oblasti a tato opatření budou ještě doplněna dalšími iniciativami, například eh, způsobem řešení sporů a návrhy v této oblasti. Co se obsahu týče, je tady určitý takový zrcadlový efekt. Jedná se o Mon second point o určité globální problémy. Za druhé se chci zabývat metodou. Máme takovou e, takový soubor nástrojů uvnitř Evropské unie, e, který e, nám umožňuje identifikovat ten nejlepší případný nástroj, abychom docílili konkrétního cíle. A já bych toto hned chtěl ještě trochu vysvětlit. Jedná se o ty otázky s přeshraničním prvkem, přeshraniční eh, otázky. Eh, naše nutnost eh, konat se týká integrality vnitřního trhu. Jde nám především o to, abychom řešili určité nerovnosti uvnitř vnitřního trhu, to znamená přeshraniční problematika. A teď k metodě, kterou jsme si vybrali. Jejím cílem je zachovat tři zásady. Nejprve je to zásada svrchovanosti členských států při definici jejich daňových režimů v e, oblasti přímých daní. Za druhé se jedná o zachování principu subsidiarity, to znamená, že je třeba vždy jednat na té úrovni, která je nejpříhodnější pro, daný, e, pro danou otázku. A třetí zásada je zásada přiměřenosti, Eh, a tím se také řídíme při předkládání návrhu nástrojů radě. A teď několik příkladů ohledně toho, jak tyto zásady uvádíme v platnost a jaké nástroje navrhujeme, aby se tato agenda realizovala. Samozřejmě máme tady určitý nástroj k dispozici, kterým je legislativní nástroj od chvíle, kdy existuje určité riziko, že by svobody či dobré fungování vnitřního trhu byly ohroženy, Pokaždé, když je třeba regulovat eh, nějaké daňové otázky, které by mohly narušit fungování vnitřního trhu, tak eh, my dáváme přednost eh, legislativním nástrojům, návrhům směrnic a tak dále. A takto jsme také postupovali v administrativní spolupráci, ať už se jednalo o automatickou výměnu údajů, bankovních údajů, nebo o výměnu rozhodnutí v těch daňových příjích a e, před několika týdny, co se týkalo vykazování e, podle jednotlivých zemí. Takže o co tady jde? Jde o to, aby každý členský stát v rámci svého vnitrostátního legislativního e, balíčku se snažil nedělit dále ten vnitřní trh, nerozdělovat ho a zachovávat ty hlavní e, čtyři e, svobody, včetně také svobody usazování a podnikání. Pak je tady oblast takzvaných měkkých právních nástrojů, soft law. Tam se jedná třeba o doporučení členským státům, aby, e, pře, aby promysleli znovu určité bilaterální smlouvy s třetími státy. To je způsob, eh, kterým teď eh, šla a jde Evropská komise. Eh, jde třeba o, stále, o možnost stálého usazení, když nějaký právní subjekt se usadí natrvalo v určité zemi, tak to z toho vyplývají určité daňové povinnosti a tak dále. A třetí nástroj, který máme k dispozici a který využíváme na úrovni Evropské unie, je koordinace národních koncepcí, národních politik. Jak víte, máme pracovní skupinu, která se zabývá kodexem chování v oblasti eh, fiskali, eh, fiskální eh, u podniků a tady se vlastně jedná o zajištění transparentnosti a soudržnosti. A jde o to, aby tady prostě neexistovaly nějaké prvky škodlivé konkurence. A kdybych to měl schrnout ohledně obsahu a metody, teď už přesně víme, co by bylo třeba dělat. Máme soubor všech eh, nástrojů, které nám umožňují jít kupředu. A teď, abychom to celé realizovali, tak je třeba vytvořit partnerství a dobrá partnerství. Máme tady jedno partnerství, které je již dobře stabilizováno na úrovni institucí Evropské unie. Máme, myslím, takového přirozeného spojence, kterým je Evropský parlament v této eh, agendě eh, daňové eh, politiky vůči podnikům. Pak jsou tady velmi zajímavé příspěvky ze strany výboru Econ a Taxud, příspěvky, které definují určitý soubor témat, velice ambiciozních témat a Evropská komise se e, od toho také bude ve své práci e, se tím bude ve své práci řídit. Dále tady máme radu ministrů, teď za nizozemského předsednictví, tato rada ministrů e, už otázku zdaňování firem učinila z této otázky svou prioritu a my hodně spoléháme na nizozemské předsednictví, že se v této oblasti posuneme ku předu. A pak samozřejmě potřebujeme i partnerství s členskými státy, protože co vidíme na evropské úrovni? Jsou to určité fenomény, ale oni existují rovněž na úrovni národní. A je třeba e, prostě určité věci sledovat na těchto dvou úrovních. Je tady Eh, například zdaňování práce, eh, které eh, narůstá. Tam už to došlo k určitému limitu a je zapotřebí, velmi zapotřebí, aby občané pochopili, že všichni daňoví poplatníci prostě jsou, že je jim měřeno rovným dílem a že i firmy musí více platit. Takže ještě závěrem chci říct, že Toto je program, který nebude možno realizovat bez vašeho příspěvku, bez vašeho přispění, E, bez přispění vašich států a e, bez toho, aniž by byly implementovány e, právní nástroje, které byly na úrovni Unie přijaty. Je to ambiciozní program a vaše přispění bude skutečně zapotřebí. Omlouvám se za minutu a půl, o kterou jsem překročil svůj řečnický čas. Děkuji. A teď přejdeme k dalším dvěma řečníkům z Evropského parlamentu. Nejprve dám slovo panu Alénu Lamasurovi, předsedovi e, výboru Taxud. Děkuji vám, pane předsedo. Toto téma zdaňování e, firm a podniků až do doby před 18 měsíci bylo vnímáno jako technické a nudné téma. Pak přišla aféra LuxLeaks, která se připojila k dalším objevům v, této věc, v tomto smyslu a najednou se z tohoto stalo e, téma politické ve všech členských státech, ale i na druhé straně Atlantiku. E, máme tady poslance z Quebecu a jsme také v, v kontaktu s e, Kongresem Spojených států. To, co se jeví jasné, je, že LuxLeaks v této otázce zdaňování firm a podniků bude znamenat určitý předěl podobně jako pád Lehman Brothers znamenal eh, pro eh, bankovní a finanční eh, sektor. Bude doba předtím a potom. E, my nemáme v tomto směru nějaké e, zvláštní kompetence. Jste to vy, národní parlamenty, které máte první a poslední slovo. Nicméně jsme se domnívali, že je naší povinností e, tady učinit určité vyšetřování, abychom zjistili, jaká jsou Eh, jaké jsou normy a jaká je praxe napříč Unií a zároveň přišli s určitými doporučeními, aby to doplnilo ty iniciativy, které již byly přijaty na úrovni OECD a Evropské komise. Naše šetření dovedla k třem závěrům. Za prvé, je třeba si uvědomit jednu věc. Naše daňové systémy ohledně podniků nejsou adaptovány na ekonomiku 21. století. Byly eh, myšleny před nějakými stolety a vůbec se neadaptují na globalizaci eh, způsobu výroby, na eh, globalizaci způsobu financování a vůbec se neadaptují na novinky, které přinášejí digitální platformy a e, obecně digitální ekonomika. Za druhé, velké podniky, těm se daří e, e, nekalá konkurence, protože využívají rozdílů mezi národními legislativami uvnitř Evropské unie a zároveň využívají výhody, které může získat malá, bohatá nadnárodní firma, často od malého zadluženého státu. E, v této unii nebo nedaleko od ní až do nedávna se prostě e, tady kradlo. E, všech státům je třeba toto říct. Každý z našich států je daňovým rájem pro některý další stát. <clears throat> Takže doporučení, která byla učiněna ke zprávě Ferreiry a Tojera, jdou podle následující filozofii. Eh, aplikovat na zdaňování eh, pravidla, eh, která vlastně ve všech ostatních činnostech Unie aplikujeme. To znamená lojalita, transparentnost a rovnost až do posud. V zdaňování firm jsme si navzájem konkurovali v temnotách, nelojálně a nespravedlivě. A jsou tady dvě odlišné úrovně pro nás členy Unie. Uvnitř Unie eh, je tady Evropská rodina a zde je naším cílem dospět ke stejné definici toho daňového základu na tomto, eh, a tady si pak budeme moci navzájem být konkurenty transparentním způsobem, co se těch eh, různých měr eh, týče. To znamená to, co aplikujeme již 40 let na DPH a co funguje relativně dobře, by platilo i zde. A pak je tady světová úroveň, zde podporujeme doporučení OECD, ale je velmi důležité, aby v této oblasti naši velcí světoví partneři Spojené státy a další rovněž eh, eh, sdíleli tuto filozofii a zúčastnili se této práce. Dobrou zprávou je, že nadnárodní firmy tak trochu mění u způsob uvažování pod tlakem veřejných institucí, pod tlakem nás, eh, volených zástupců lidu. Eh, tyto firmy si již teď uvědomují, že prostě nemohou dále být jenom znečišťovateli a původci činností, které zhoršují oteplování planety. Tyto velké firmy si již prostě nemohou dovolit vůči svým zákazníkům působit jako e, ti zlí a závěrem bych řekl, že naším záměrem zde v Evropském parlamentu je pokračovat v tomto šetření a v tomto prohlubování znalostí s národními parlamenty. Po dnešním zasedání jsme si již eh, naplánovali dvě další konference meziparlamentní 16. dubna se stejnými účastníky a pak z OECD eh, vyzveme všechny parlamenty zemí, které OECD do tohoto snažení zapojilo. Už se těším, děkuji za pozornost. Děkuji, děkuji a nyní Máme zde parlamentního zpravodaje o Nabec UPAJE. Jsem velice rád, podobně jako kolega Lamasur, že tady dnes tato debata je vedena a je dobře, že máme možnost diskutovat o návrzích komise. Ostatně je to výsledek tlaku občanů a Evropského parlamentu. Pokud chceme vytvořit skutečnou měnovou eh, unii a hospodářskou unii, tak to musíme eh, půjde pouze tehdy, když tady budeme mít fungující vnitřní trh a společné zdaňování podniků. Takže víme, jaká je politika, agresivní politika nadnárodní. Je to nějakých 100 až 200 miliard dolarů, které takto podnik, eh, vlády ztrácejí napříč celým světem v důsledku tedy agresivní daňové politiky nadnárodních monopolů. Takže tady je prostor ke zlepšení. Nový fiskální balíček, který navrhuje Pierre Moskoviči, představuje zásadní etapu v této eh, cestě. Je to prostě etapa, říkám opět, protože musíme jít ještě mnohem dál, abychom zlepšili daňovou situaci v Evropě. Pan předseda Lamasur už to řekl. Eh, nezůstali jsme jen tak eh, s rukami v klíně zde v Evropském parlamentu. Hodně jsme postoupili ku předu v loňském roce eh, díky zprávě Torer a Ferrera. Jsem velice rád, že tady mám také vedle sebe paní Ferreru, která je koordinátorkou pro zprávu TAX a pak je tady ještě směrnice DAC 3, eh, která se zabývá právě eh, výměnou informací ohledně rozhodnutí v fiskálních věcech. To je zásadní. Všechny národní a nadnárodní eh, rozho- soudní rozhodnutí musí být analyzována a kontrolována. Bohužel toto doporučení rada ne Eh, sledovala a dala si tady limit deseti let. Doufám, že někteří poslanci budou ještě moci své vlády přesvědčit, aby toto pravidlo zvrátila, protože my si myslíme zde v parlamentu, že jakmile existuje nějaké soudní rozhodnutí, tak by mělo být okamžitě analyzováno a předáno dalším eh, státům a divíme se, že rada přišla s tím desetou lhůtou. Pak je tady otázka sankcí, jistě všichni jsou proti sankcím je třeba ale zajistit, aby e, ty sankce byly e, uvaleny, protože pak teprve začnou e, všechno funguje. A nesmí to všechno rozhodovat rada, proto jsme žádali, aby komise byla garantem, aby to bylo rovnější. Za čtvrté více transparentnosti, to znamená všechny dohody fiskálního charakteru nadnárodních monopolů by měly být zveřejněny. A pak je tady nutnost z našeho pohledu identifikačního evropského čísla pro všechny nadnárodní monopoly Konstantinopoli, to by také výrazně všechno zjednodušilo. A e, to opatření, která přijalo OECD, jistě, komise musí zahájit evropskou iniciativu, díky tomu balíčku to již je provedeno, to je dobře, dvě opatření budou ještě prostudovávána v následujících měsících, jedná se o výměnu informací ohledně vykazování country by country, což e, doufáme povede k větší transparentnosti v oblasti fiskální a druhé silné opatření je, to, e, je ten návrh BEPS, Tady bych o tom chtěl hovořit trošičku déle, protože, jak vám řekl předseda, jsem zpravodajem k této věci. Myslím si, že tady uvnitř BEPS je šest důležitých opatření. Nejprve rozšíření pravidla na zahraniční firmy, to znamená, eh, je třeba zajistit, aby eh, ta mateřská firma eh, platila daně tam, kde má hlavní sídlo a ne kde má nějaké filiálky v jiných státech, pak je třeba vyhnout se dvojímu zdanění takzvaná switch over close. Zisky by měly být okamžitě automaticky zdaňovány v původní zemi. Tam jde o těch 40 té hranice, ta musí být dodržena. Pak je tady otázka eh, exit clause, eh, tam, kde třeba nadnárodní eh, firmy lokalizují své Eh, své ochranné známky či eh, patenty v zemích, které mají velice omezenou ochranu eh, toho původního vlastníka, když se jedná tedy o přijaté patenty. A pak je tady ještě to obecné opatření proti zneužívání. Myslíme si, že tady je prostě několik zásadních věcí, a stanovení těch základních eh, ziskových zón pro nadnárodní eh, firmy, tam, kde skutečně provádějí tu hospodářskou činnost, tam by ty národní, nadnárodní firmy měly platit daně a ne vždy tomu tak je. My víme, že například Google je šampionem v takových těch podloudných eh, postupech, ale není zdaleka jediný a měli bychom prostě mít jakýsi výčet těch eh, ne, ne, hodných nadnárodních monopolů, musíme je zveřejnit, musíme tomu dát větší publicitu a je samozřejmě zapotřebí, aby takto získané prostředky byly eh, pro dobro všech a Eh, Axis je základní věcí. V roce 2016 to eh, podstatně sníží administrativní zátěž a právní nejistotu, eh, které čelí evropské firmy, které musí být v souladu s 28 právními systémy v řadě případech a ten návrh zdanění podniků by umožnil podnikům, aby tady existovalo to jednotné místo, kde by mohli se hostit svých daňových povinností. Doufujeme, že Rada půjde naší cestou a samozřejmě v tomto směru počítám s aktivním přístupem všech poslankyň a poslanců zde přítomných, protože jste to vy, kdo může tlačit na národní parlamenty, abychom dospěli ke konkrétním výsledkům v oblasti daňové v Evropské unii. Myslím, že to je problém, který všichni znají a teď už je opravdu na čase, abychom přišli s konkrétními odpověďmi. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji vám. A nyní dostává slovo první představitel národních parlamentů, totiž pan doktor Hans Mittelbach, poslanec německého Bundestagu. Děkuji, pane předsedo. Za německý Bundestag bych nejdříve rád vyjádřil se potěšení, že e, setkání G20 a ministru financí se takto zdařilo, že došlo k dohodě ohledně BEPS, tedy ohledně toho, že se už by nemělo přesouvat ani daňový základ, ani zisk jinam. Akční plán BEPS je svou povahou správný. Doufejme, že bude opravdu mílovým kamenem i ve všech národních daňových politikách. Pokud by se tak stalo, tak by se jednalo o obrovský úspěch celé Evropy. Záleží tedy na tom, abychom dnes o tom hovořili. Bude to totiž poprvé, co se v oblasti mezinárodního zdaňování a norem v tomto zdaňování dosáhlo tak obrovského sjednocení určitého kurzu. Nesmí to však zůstat pouze na papíře. Je třeba, aby to bylo prosazováno do praxe. A to ve vlastním zájmu jde o to, že si nemůžeme každý hrabat na svém písečku, protože věc se zdaří pouze, budeme-li postupovat společně. Jakákoliv daňová konkurence je škodlivá pro všechny. A daňové plánování, takzvané eufemisticky, je třeba rovněž omezit. Jde o to, že zemím často schází i důkazy a pokud je dokonce najdou, nejsou schopny prosadit eh, reformy ve všech zemích, tak aby tento neduch eh, byl vymícet. Jde o to, že celá řada členských států Evropské unie prosazuje mnohé reformy velice postupně, případně zdráhavě nebo vůbec. V nejbližší budoucnosti se však tomu musíme věnovat aktivněji a této dohodě se musí připojit více států, aby těch daňových oáz, možnosti daňového dumpingu a daňových mezer, těch bílých míst stále ubývalo. Pouze tehdy dosáhneme úspěchu. Dnes platí, že ti, kteří jsou zodpovědní, kteří se chovají řádně, musí platit o to vyšší daně, oč si daně krátí, případně přesouvají nadnárodní společnosti. To je rozhodně nespravedlivé a vede to do záhuby. Je to v podstatě porušování hospodářské soutěže protože dlouhodobě z takové nespravedlivé hospodářské soutěže netěží nikdo, zejména jednali se o člena EU je zde rozhodující z našeho pohledu, že bude do celé součinnosti zapojeno i USA. Zároveň musí platit, že nebudou žádné zvláštní dohody, ať už bilaterálně mezi státy nebo s velkými nadnárodními podniky, například Microsoft či Google. Těm musíme bránit v přesouvání zisků jinam to nejsou pouze nějaké kavalírské eh, hříčky. To jsou vážné trestné činy, které poškozují všechny občany. Zde rozhodně musí platit, aby opatření byla prosazena ve všech členských státech víceméně souběžně, aby nebylo zneužíváno eh, situace znovu eh, těmito Eh, hospodářskými subjekty. Ani by nám nepomohlo, pokud si to prosadí Evropská unie, ale nikoli v USA. Proto záleží na tom, abychom prosadili i v národních parlamentech jiné uvažování. Jiný přístup, například k otázce daňového dumpingu, ale i u daňové legislativy tak abychom se dokázali postavit nadnárodním koncernům stále ještě vidíme, že u koncernu nedochází ke změnám postoje a my ji musíme způsobit. Z mého pohledu je nejdůležitějším aspektem té záležitosti skutečnost, aby hospodářská činnost byla zdaňována v místě, v němž je tvořena hodnota, v nímž firma vydělává. Pokud sjednotíme tento přístup, tak se to pouze podaří. My například ve Spolkové republice Německa eh, jsme schopni to prosadit tak, že nastavíme daňové identifikační číslo jedinečné, které pak bude rozpoznatelné ve všech spolkových státech. Za druhé, eh, měli bychom připouštět pouze privilegia pro například badatele či vývojáře. A e, takováto badatelská činnost rovněž nesmí být z daňového pohledu přesouvána či e, zvýhodňována nekalým způsobem. Stejná pravidla, stejné normy pro všechny státy a pro stejné mm, podniky nesmíme připouštět výjimky ani příliš velký manevrovací prostor. V opačném případě toho vždy někdo zneužije na úkor spravedlivé hospodářské soutěže. Rovněž z pohledu německého Bundestagu máme určité kritické záležitosti, o se si podělit. Například opatření PEPS nesmí působit na úkor eh, vývozu zejména z pohledu země, která něco vyrábí. E, pokud zde vidím v tomto návrhu některé body, například u těch klauzul e, týkajících se hybridních ustanovení, případě možností odchylek od pravidel OECD, to neschvalujeme, protože přece OECD promyslelo svá doporučení velice dobře. Ehm, nemůžeme připustit odchylky eh, mezi státy unijními a rovněž ani nesjednocení s USA, protože to může vést novým rizikům. Předseda eh, přerušuje a vybízí řečníka, aby opravdu dospěl k určitým závěrům. Thank you. Thank you. Děkuji, říká předseda. A nyní pan Martin van Rey, poslanec Nězemského senátu. Uh, just... Děkuji, pane předsedo. Jenom pro úplnost. Ten pán vedle mě je pan Martin od Roja a já se jmenuji Marnix van Rey. Děkuji vám. Jménem Nizozemského senátu bych rád řekl několik slov o nedávných iniciativ, Evropské komise s ohledem eh, boje proti eh, vyhýbání se daňovým povinnostem. Balíček byl prezentován před dvěma týdny. Vychází ze tří pilířů. Účinné zdaňování, daňová transparentnost a řešení rizika dvojího zdanění. Po té, co eh, OECD zveřejnilo plán eh, BEPS 5. října loňského eh, roku, který eh, schválil summit G20 loni. Evropská komise posílila tuto agendu. Nizozemský senát hovořil o těchto dvou balíčcích během druhé poloviny nebo během první poloviny parlamentního roku, v druhé polovině kalendářního roku. Obecně eh, podporujeme tuto orientaci a kroky BEPSu. Jasný zákon je lepší než soft zákon. Legislativní pravomoc Evropská unie by měla být účinnější než přístup soft law ze strany OECD. Z toho důvodu je rozumné, aby Evropská komise se okamžitě chopila iniciativy a snažila se převést eh, kroky BEPS do konkrétních právních ustanovení a vážně míněných doporučení. Směrnice proti vyhýbání se doňovým povinnostem eh, obsahuje šest opatření. Většina z nich, čtyři, jsou také součástí akčního plánu VEPS. Eh, kontrola zahraničních eh, opatření, eh, pravidla pro hybridy a pravidla pro, proti zneužíváním a další. Dvě jsou evropské iniciativy, to jsou pravidlo switch over a exit, daňový exit. Měly by existovat přesvědčivé důvody, jestli Evropská komise bude chtít regulovat více, než co dohodlo G20 v rámci balíčku PEPS. Navrhovaná opatření by měla být proporcionální a měla by respektovat čtyři svobody a také princip subsidiarity. Konečně, Evropská unie jako jednotný trh by, se, by měla zůstat atraktivní ekonomikou pro evropské podnikatele i investory. Evropský Jednotný trh by měl být konkurenceschopný vůči ostatním velkým ekonomikám, jako je USA a Čína eh, a Japonsko i v oblasti daňového zákona. Výhodou konkrétních eh, daňových předpisů eh, je to, že se budou schvalovat demokraticky. Výsledek bude stejný pro všechny členské státy Evropské unie. Všechny budou muset provést, převést směrnici do vnitrostátního práva a vznikne tak, vzniknou tak rovné stejné podmínky po celé Evropské unii. Umíte si představit, že nové návrhy eh, směrnice proti vyhýbání se daňových, eh, daňovým povinnostem a té druhé směrnice nebyly ještě debatovány eh, v nizozemském parlamentu. Ten čeká na schválení nizozemské vlády, v, co se týče těch nejnovějších návrhů momentálně stojí za zdůraznění, že zprávy jednotlivých zemí, že toto už bylo převedeno do nizozemského eh, právního eh, řádu od 1. ledna. A také máme akční plán 13, doporučení BEPS, eh, nyní v rámci vnitrostátního práva, zvláště pravidla transparentnosti. To navazuje i na společné výkaznické normy. Očekává se, že plán transparentnosti navrhovaný eh, Evropskou komisí uvítá i nizozemský parlament. Totež platí pro návrhy výměny eh, rozhodnutí eh, o daňových záležitostech. V neposlední řadě Nizozemsko podpořilo rozvojové země při budování kapacit daňových orgánů a Nizozemsko proaktivně propaguje zavádění obecného pravidla proti zneužívání ve smlouvách proti dvojímu zdanění u 24 zemí. Proto součást evropské strategie, která se zaměřuje na pomoc rozvojovým zemím v oblasti daní, může jistě počítat eh, se značnou nizozemskou podporou. Děkuji vám. Děkuji. A nyní pan Ladislav Kamenický, místopředseda výboru pro eh, finance a rozpočet slovenského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Rád bych zde nastínil stanovisko Slovenské republiky vůči eh, projektu BEPS ze strany OECD. Slovensko věnuje zvláštní pozornost Eh, zvyšování transparentnosti, eh, koordinaci eh, daňových politik, sdílení informací mezi daňovými úřady, abychom zamezovali agresivnímu daňovému plánování a vyhýbání se daňové povinnosti. Slovensko už nějakou dobu postupně zavádí reformy do daňového zákona u sebe a zároveň provádí opatření, aby na Slovensku nebylo snadné přistupovat k taktice BEPS. Rovněž naše daňové úřady jsou příslušným způsobem proškoleny, aby prováděly audity z pohledu například pozoruhodného chování přeshraničně či eh, přesování zisku. Správní spolupráce z daňového pohledu, eh, to je oblast, kde se Slovensko aktivně účastní výměny informací v daňové oblasti a už dospělo k solidnímu korpusu informací, které se dají využívat v daňové oblasti. Z pohledu Slovenska je projekt OECD v oblasti BEPS opravdu komplexní a pro Evropskou unii vhodný. Hovoříme-li o eh, unijní iniciativě v této oblasti. Slovensko by podpořilo rychlou eh, implementaci doporučení BEPS do legislativy EU, což zajistí rovnoměrné prosazování těchto doporučení a zamezí tomu, že by si každý členský stát v této činnosti radil sám. Eh, pokud nastanou univerzální pravidla, bude vše eh, proveditelnější a zamezíme duplicitě. Eh, můžeme navíc na iniciativě OECD stavět, pokud správným způsobem s ní sladíme zprávy country by country. Slovensko vítá balíček směřující k zamezení daňovým únikům, které komise prezentovala a které bude prosazovat letos. Rovněž i na Slovensku se vedou diskuse a dospíváme k přesvědčení, že tento koncept může být dále vyvinut s respektem vůči smlouvám, mezi jinými smlouvy o fungování EU. Jsme přesvědčeni, že na úrovni Evropské rady vnější dimenze BEPS si zaslouží, aby byla blíže proskoumána a myslíme si, že stojí za to intenzivněji jednat se třetími zeměmi, které bychom měli vybízet k řádné zprávě daňových politik, což pomůže všem. Děkuji, říká předseda a nyní předávám předsednické žezlo nizozemskému kolegovi. Děkuji. Vyslechli jsme eh, sdělení OECD, Evropské komise, předsedy výboru taxe ze strany Evropského parlamentu a i ze strany zpravodaje eh, směrnici proti BEPS. Rovněž jsme si vyslechli eh, názory slovenského, nězemského a německého poslance. Nyní zahajujeme diskusi a připomínám všem, že máte na své vystoupení maximum dvě minuty, tedy prosím držte se vymezeného času. Jako první pan Muet z francouzského národního shromáždění. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice potěšen, že se zúčastníme tohoto zasedání o boje proti agresivnímu daňovému plánování, protože díky iniciativám G20 a OECD nyní e, Evropa skutečně může tento problém řešit. Když ten e, projekt e, Anti-BEPS vznikl před asi třemi a půl lety, rozhodli jsme se bojovat proti agresivnímu daňovému plánování a snažit se změnit situaci v rámci vnitrostátní právní úpravy. Tehdy jsme se setkali se službami Evropské komise, ale je to tak, že tehdy to byla obtížná otázka, na kterou nebylo na evropské úrovni řešení, protože daně spadaly eh, do národních kompetencí a mělo se za to, že ještě nejsme ve fázi, abychom ji evropsky řešili. Teď je tomu jinak. Jak už zde bylo řečeno, LuxLeaks eh, bez pochyby byl eh, značným katalyzátorem tohoto procesu a eh, teď se tato otázka těší širokému koncenzu. Podíváme-li se na agresivní daňové plánování, Uvědomíme se, že k tomu docházelo přímo v srdci Evropy. Jak tedy napravit eh, ty mezery ve vnitrostátní právní úpravě, tak aby nadnárodní korporace nemohly zcela legálně platit nulové daně? Jakmile BEPS vstoupí v účinnost, eh, poskytne dostatečný rámec. Jsem potěšen, že Evropská komise a celá Evropa přichází s řadou různých návrhů, jak toto řešit. A je zde jeden typicky evropský návrh, to znamená harmonizovat daňové základy pro eh, korporátní příjmy. To je téma, které zaznělo i během debaty o evropském semestru. Členské státy by tak mohly eh, volně stanovovat daňové sazby, ale platila by jednotlivá, jednotná pravidla pro bránění agresivnímu daňovému plánování. Děkuji. Další na seznamu je pan Van Rompuy z belgického parlamentu. Ja, meneer de voorzitter, eh, België schrijft zich helemaal in in de in de politiek die gevoerd wordt. Eh. Vážený pane předsedo, i my patříme mezi země, které se snaží prosazovat boj s jevem BEPS. Pan Lamasur byl iniciátorem, my jsme sami kontaktovali výbor taxe, tak abychom byli schopni se lépe zabývat jednotným stanovováním vyměřovacího základu. Přednostní daňové sazby, které teoreticky mají přitahovat mezinárodní společnosti do dané země, to už by do budoucna nemělo mít místo. Je nutné zabývat se rovněž transparentností eh, daňových eh, smluv. LuxLeaks eh, nám zpřístupnilo celou řadu informací a my jsme rádi, že se nyní pracuje s tímto konceptem na celoevropské úrovni. Já osobně se přimlouvám za jednotný daňový základ celoevropský. Mám dvě otázky. Eh, například eh, Evropská eh, komise vydala ehm, rozsudek proti Belgii z důvodu chybějících daňových předpokladů. My už ale máme systém od roku 2004 a zde hovoříme o zpětné platnosti. Tady by musel belgický stát teoreticky žádat daňové nebo doplatky několik let zpět. A já mám otázku, opravdu eh, můžeme eh, takto zpětně aplikovat rozsudek Evropské komise, protože jakým způsobem pak zajistíme eh, právní jistotu případným novým podnikatelům na svém trhu. Další moje otázka. Přechodná fáze pro BEPS. I zde musíme zabezpečit právní jistotu a jak to bude tedy zorganizováno. Zrovna zde například eh, uvažujeme o Eh, vlastním kapitálu a eh, určitých eh, peněžních úlitbách z tohoto kapitálu. Některé systémy toto umožňují a Evropská komise nejdříve tvrdí, že je to přípustné, posléze dojde k závěru, že je to nepřípustné jak to uspořádat, abychom zajistili eh, právní jistotu. Pokud tedy eh, tvrdíme, že chceme bojovat s BEPS, eh, musíme mít přechodné období, kde ne, se nebudeme pohybovat v šedé zóně. Děkuji. Chci ještě jednou zdůraznit že každý z vás, milí kolegové, máte pouhé dvě minuty, protože chceme opravdu dát možnost projevit se všem účastníkům diskuse. Jako další pan Kreč z Maltského parlamentu. Grazie, Sir Chairman. li Děkuji, pane předsedo jedná se bez pochyby o jak vysoce technickou záležitost, tak ale i politicky velice citlivou záležitost i na celoevropské úrovni. Význam a e, citlivost této tématiky vyžaduje také pečlivou analýzu citlivých opatření co se týče různých členských států. Souhlasíme se spravedlivým zdaněním a stavíme se vstřícně k řadě bodů, které jsou eh, součástí balíčků boje proti agresivnímu zdanění, ale nemůžeme se dostat do situace, kdy tento balíček a tato opatření by negativně ovlivnila suverenitu členských států. Oblast daní zůstává v národní kompetenci. Podle nás je zcela nezbytné, aby máli tato iniciativa být úspěšná, je potřeba tohoto úspěchu dosáhnout především tím, že budeme plně respektovat princip subsidiarity, ze kterého celá myšlenka zdanění vyrůstá a je třeba také uznávat fiskální suverenitu. To je třeba také promítnout do způsobu provádění těchto opatření. Konečně se také domníváme, že co se týče malých ekonomik a ekonomik vystavených větším rizikům, než jak je tomu ve větších členských státech je potřeba uvažovat také o dopadu na tyto ekonomiky, aby naši občané a naši voliči mohli v tento balíček věřit, aby si udrželi vstřícný postoj vůči tomuto balíčku. Jedině tak uspějeme. Děkuji a další se hlásí Miss Julie za zelené v Evropském parlamentu. Yes, good morning, Ano, dobrý den. It's important and... To, co děláme teď, eh, je důležité a dovolte, abych se s vámi podělila o zprávu, eh, kterou vytvořili evropští zelení, kterou zadali evropští zelení. Týká se firmy IKEA a my jsme zjistili, že tato firma prostě miliardu dolarů během šesti let eh, stopila, doslova. Eh, za jeden rok je to 7 milionů v Belgii, v Dánsku 3, eh, ve Francii 23, v Německu 26 a tak dále. Tak já se ptám, zdali byste nebyli tak laskavi a ve své e, zemi se podívali do činnosti této firmy, požádali vaše ministerstva financí, e, jak se k tomu staví. Ta zpráva je mimochodem k dispozici, sekretariát zajistí, aby se dostala k vám všem. Další věc, která je důležitá, je e, následující stávající pravidla BEPS, nová pravidla BEPS, tento systém příliš nezmění. Eh, prostě nepřinutí IKEA, aby eh, eh, s těmito postupy přestala. Takže my eh, s předložením této zprávy také parlamentu předložíme určité návrhy, eh, aby se podařilo zachytit eh, toto agresivní jednání při úniku daňových povinností. Děkuji. Další řečník na seznamu je pan Oprea z Rumunského senátu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, musím říct, že rumunský parlament podporuje akční eh, plán a priority eh, v oblasti boji proti daňovým únikům. My si uvědomujeme, že tady je nedostatek koordinace při zdaňování podniků a je třeba v tomto směru být aktivnější, aby existovala větší propojenost mezi národními systémy. Co se týče návrhu směrnice o CCCTB, tak rumunský parlament eh, vítá, eh, že toto bude ještě revidováno a pozměněno tak, aby to bylo aktivnějším nástrojem. Cílem je eh, některé daňové překážky na vnitřním trhu zrušit. Prvky konsolidace eh, v návrhu směrnice o CCCTB eh, s tím tak úplně nesouhlasíme vzhledem k dalším okolnostem. V případě Rumunska eh, cena za pracovní sílu by mohla být Eh, nevýhodou, protože eh, vytvoření zisků by mohlo být jednodušší eh, oproti zemím, kde jsou ceny pracovní síly dražší. Také máme výhrady ohledně přeshraničních kroků, protože přeshraniční vlastně Eh, zmírňování ztrát, eh, tak tam jsou velké nejistoty, tam eh, je to mnoho, velmi, velmi složité. Poté, co bude předložen druhý návrh v průběhu 2016, tak my se podíváme také ještě na dopady, které by tento návrh mohl mít. Děkuji. Dalším řečníkem na seznamu je Sečna Luvažie z francouzského národního schromáždění. Luvaží se jmenuji. Otázka, kterou bych chtěl tady položit, je zdaňování tam, kde je získáván zisk. Co to je prostě téma, kde musí Evropa být aktivní? Aktualita z posledních dnů, informace, které jsme dostali, ukazují, že rozsah fiskální optimalizace na jedné straně a intenzivní postupy na straně druhé vyžadují jasnou odpověď národní, eh, parlament, národní rozpočty jsou eh, odírány. Je třeba, aby eh, bylo vše rovné a úspěšné v oblasti zdaňování. To je klíč k úspěchu Evropy. Není možné, abychom od evropských občanů očekávali, že se zúčastní toho úsilí rozpočtového, to znamená, že si spokojí s nižšími eh, mzdami a zároveň, abychom nejednali vůči nadnárodním monopolům. A je třeba také intervenovat v dalších oblastech, například bránit eh, evropské inovace a eh, odhalovat případy zneužívání dominantní pozice. Pokud fiskální autonomie členských států musí být samozřejmě Eh, podržena, tak eh, společné fiskální ambiciozní cíle eh, tady musí být rovněž přítomny a musí být zvýšena transparentnost. Hovořila jsem, hovořilo se tady o nutnosti partnerství, partnerství ze státy. Tato potřeba partnerství je klíčovým prvkem, pokud chceme, aby BEPS byl úspěšný. A já se ptám, zdali dnes, když si tady vyměňujeme názory, si můžeme eh, být jisti, že členské státy opravdu chtějí zajistit eh, fiskální spravedlnost. Děkuji za pozornost. Děkuji. Jako další pan Enkelbrecht z dánského Folketingetu. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, kolegové poslanci, připomeňme si oč vlastně v projektu BEPS vlastně jde. Tady ani nejde o to, aby se nám naplnili pokladnice korporátními penězi. U BEPS jde o zajištění toho, že velké nadnárodní společnosti jsou spravedlivě zdaňovány stejně jako kdokoliv jiný. Tady nám hlavně jde o zajištění řádné hospodářské soutěže spravedlivých rovných podmínek. To musíme mít neustále na paměti. Dnes jsem si vyslechl některá prohlášení, která se týkají šíření osvěty, například mezi občany. V Dánsku jsme už v té záležitosti dost pokročili jsme v čele peletonu nikoli pouze proto, že i já jsem byl pro tu oblast ministrem a byl jsem za ně odpovědný, ale i proto, že záležitost týkající se korporátního zdaňování už je pod drobnohledem celou řadu let. A jeden aspekt zvyšování povědomí spočívá v tom, že americké mezinárodní podniky se účastní veřejné debaty a prohlašují, proč bychom neměli zavést ještě větší transparentnost. Proč v Dánsku máme být transparentnější než někde jinde? Pokud se nám podaří udělat z této záležitosti něco, čím se může firma chlubit, tak už jsme dosáhli důležitého milníku. Pokud se vám to může zdařit osoby eh, parlamentu, eh, tak si můžeme poblahopřát. My například máme takové otevřené parlamentní dny, kde každý se může přesvědčit, kolik na daních zaplatila každička firma, která v Dánsku funguje. To je správný způsob zvyšování povědomí. Samozřejmě chceme všichni provést projekt BEPS a provést ho do národního práva, ale pamatujme, proč to děláme. Děkuji. Jako další pan Stolojan z EPP, politické skupiny v Evropském parlamentu. Děkuji, pane předsedo. E, já e, se vyjádřím kladně o návrhu směrnice, která přišla ze strany komise a rovněž i souhlasím s těmi předřečníky, kteří už hovořili o tom, že se musí e, tyto praktiky zastavit, ať už přesouvání daňového základu či zisku a že všichni musí platit daně na stejných principech. Nerovnost se musí už konečně zrušit. Právě jsme si vyslechli e, ze strany komise, že některé daňové dohody vlastně porušují i pravidla týkající se státní pomoci. Tedy moje otázka přímo na Evropskou komisi zní, jak je to možné? Jak je možné, že Evropská komise nezasáhla v té záležitosti? Přece ty takzvané tax rulings, tedy výjimečná daňová ujednání, to není záležitost posledních týdnů či měsíců to už zde se vyskytuje v Evropě celá léta. Jak to, že komise zasáhla pouze poté, co na veřejnost vyhřezují obrovské skandály a co se veřejnost vzbouřila, co byla veřejnost pobouřena. Tak to nemůžeme postupovat. Tedy moje otázka zní, jakým způsobem můžeme důsledně postupovat v té záležitosti. A samozřejmě i žádám vysvětlení, jak to, že už před dlouhou dobou se s tím nic neudělalo. Předseda, děkuji. Jako další paní Nori z Estonského parlamentu. Děkuji. Já souhlasím s dánským kolegou. Boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti patří k prioritám daňových systémů a e, také e, z důvodu spravedlivé soutěže a ta je důležitá pro e, hospodářský růst. O ten nám teď v Evropě běží. Souhlasím také s těmi, kdo upozorňují dnes na to, že dnešní ekonomika není totéž, co byla v minulosti naše daňové systémy jsou zastaralé. Ku příkladu, v digitální ekonomice je obtížné stanovit, kde vzniká hodnota. Pro účely danění je ale potřeba danit tam, kde hodnota vzniká. Je proto velmi důležité, abychom dokázali přesně určit, kde vzniká příjem protože to je místo, kde má dojít ke zdanění. Když harmonizujeme daňové informace a výměnu těchto informací, měli bychom se maximálně vyhnout vyšší správní zátěži která může vzniknout eh, z kroků OECD a Evropské komise. Protože to způsobuje i eh, spotřebu času, lidí a eh, ničí životní prostředí. Děkuji. Děkuji a dalším řeč, řečníkem je madame Andrej, francouzský sekretář. Děkuji vám. Návrh BEPS už tady bylo řečeno, Francie velmi podporuje. Byl analýzován nejprve e, vlastně otáz z pohledu e, daňových úniků je jasné, eh, kam to směřuje. Řada velkých eh, francouzských nadnárodních eh, firm si dělala starosti s zaměřením BEPS, relokalizace těch daňových základů vlastně již hraje velmi do karet některým velkým podnikům na úkor nově vznikajících ekonomik. Víme, kde eh, se eh, vlastně tvoří ty hlavní zisky eh, a není to v těch zemích, kde sídlí tyto velké firmy. Náš finanční, náš finanční výbor Senátu v loňském roce zorganizoval celou řadu slyšení, abychom změřili možnost fiskální diplomacií E, tyto věci upravit, jak v rámci OECD, tak v rámci e, jednání e, těch fiskálních úmluv a musím říct, že na, listo, na podzim celá řada e, článků v tomto směru byla senátem přijata. Některé články z BEPSu byly přijaty do francouzské legislativy, hodně toho již bylo učiněno, ale hodně práce zbývá. Potřebujeme spolupracovat a jít stejným směrem. Děkuji vám. Posledním řečníkem na seznamu je pan Demasi z frakce GUE v Evropském parlamentu. Já chci přivítat kolegy zde v Bruselu. Ten balíček eh, bojující proti eh, neplacení daní je velmi eh, skromným příspěvkem směrem k daňovým poplatníkům a směrem k firmám, kterým se nedostává investic E, tady jde o e, to, abychom nadnárodní firmy vnímali jako jednu entitu, kterými e, oni skutečně jsou. Evropská komise jde pouze jedným směrem v smyslu doporučení OECD, potom vlastně můžete stále ještě eh, odjímat 30 další věci jsou zcela vyňaty eh, ze zdanění a co se týče switch over clause, eh, tak je to potenciálně silná zbraň oproti převádění zisku, ale je tady ta Eh, hranice 40%, kde teprve začnou platit eh, pravidla a eh, tam teprve vzniká povinnost zdaňování tou mateřskou firmou. Původní to hranice byla 75%, akademická obec dokonce navrhovala 90%, takže posunování biznesu do těch zemí s nízkou legislativou stále ještě je možné, je tedy zapotřebí v tomto směru více pracovat pracovat. My v Evropském parlamentu budeme e, posunovat a snažit se posunovat věci k daňové spravedlnosti, protože to naši občané a malé a střední podniky potřebují, aby se dostali z hospodářské deprese a aby se zabránilo dalším obohacováním velkých firm. Předseda, děkuji, to, je, e, to byl poslední řečník, to byla poslední Eh, žádost o slovo v rámci eh, BEPS. Byly tady dvě dotaz, eh, otázky, jedna od Belgičanů z sněmovny reprezentantů a pak ještě jeden dotaz. Možná, že bych teď mohl dát slovo zástupcům Evropské komise, aby během maximálně dvou minut reagovali na ty dva dotazy a poté bych možná doporučil bilaterálně ty věci řešit mimo sál. Merci beaucoup, monsieur le président. Oui, avec plaisir. Děkuji eh, velice stručně, rád eh, budu reagovat. Nejprve chci poděkovat všem těm, protože jsem neměl předtím často učinit, kteří zdůraznili nutnost eh, jít směrem ke konsolidovanému daňovému základu pro firmy. To, co děláme pro BEPS, je nutné, ale nic z toho, co děláme v rámci BEPS, nás nezbavuje povinnosti jít cestou společného konsolidovaného základu. Za druhé, vystříhám se eh, komentářů k otázkám ohledně e, státní podpory, státní pomoci. To mají na starosti kolegové z DG konkurence, ale otázka retroaktivity, která tady byla zmíněna, není otázkou, která je specifická, když jde e, o nekompatibilní e, státní podporu. Je tady prostě určitý režim, a e, v tomto směru je třeba se obrátit na e, kolegy. A teď ještě specifický belgický systém, e, tak tady jde o něco, co je třeba hodnotit E, i s určitými zábranami, zárukami. Máme obdobné systémy v jiných členských státech, ale tyto systémy jsou doprovázeny systémy proti e, zneužívání, které jsou mnohem e, robustnější než v belgickém případě a my jsme to také zdůraznili v doporučeních ohledně evropského semestru směrem k Belgii. Tady jde o dialog s Belgií. Ten systém sám o sobě není zavržení hodný, ale je třeba, aby šel v ruce s velmi striktními pravidly proti zneužívání. Například je tady italský systém a nám se zdá v porovnání s tím belgickým mnohem eh, solidnější, robustnější. Každopádně se jedná o téma, které je teď politiky v Belgii silně diskutováno. Můj poslední bod se bude týkat eh, těch soudních rozhodnutí v daňových věcech a tady bych řekl dvě záležitosti. My jsme se neprobudili až po LuxLeaks z Evropské komise, abychom pracovali na výměně informací. Toto bylo téma, které jsme měli na pořadu dne v rámci pracovní skupiny Eh, kodexu chování již od roku 2010. Chtěl bych podpořit to, eh, co tady Eh, bylo řečeno kolegy z nizozemského parlamentu. Když existuje právní rámec, který je, právní základ, který je solidní a jasný, tak je mnohem snažší dospět k výsledkům, než když je situace rozmělněná, nejasná a tak dále. A to se eh, také eh, týká směrnice o soudních rozhodnutích. S tím jsme mnohem lépe vybaveni pro nastolení transparentního prostředí než minule, než v minulém období. Jsem připraven k bilaterálním jednáním. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much. Děkuji vám. Rovněž děkuji všem řečníkům. Uzavíráme tedy první panelovou diskusi. Nyní zahujeme nové téma eh, bankovní unie a eh, můj spolupředsedající se ujme slova. Ladies and gentlemen, may I ask your attention, please? Vážené dámy a pánové, žádám vás o pozornost. Ladies and gentlemen, I, jo I join my colleague your uh, vážen, Vážení kolegové, já společně s kolegou z Nizozemského senátu děkuji eh, za to, že eh, pořádáme i druhou část tohoto zasedání na téma bankovní unie. Ta představuje zásadní reformu Evropské unie za účelem Eh, posílení stability finančního systému. Účelem tohoto setkání je hovořit o nejdůležitějších úspěších, kterých jsme doposud dosáhli a také o současných a budoucích výzvách a krocích eh, k dokončené bankovní unii. Eh, jednotný mechanismus dozoru a jednotný mechanismus řešení problémů jsou nyní oba dva spuštěny a fungují. Vítáme dnes zástupce obou dvou prvních pilířů bankovní unie Daniel Louis, eh, předseda dozorčí rady Evropské centrální banky a Elke König, eh, předsedkyně eh, jednotné rady pro řešení problémů. Vyslechneme, jaké mají zkušenosti s novými orgány a jaké mají priority pro budoucí práci. Dnešní zasedání přichází den po hlasování ve výboru Ekon o prvním, první roční právě ehm, v Evropském parlamentu o bankovní unii. Spravodajem byl pan Galtieri. Ehm, v této zprávě ehm, představuje jakousi inventuru o stavu bankovní unie v roce 2015. Práce výboru pro eh, hospodářské a měnové záležitosti na eh, návrhu eh, na návrh Evropské komise EDIS e právě začal. V nizozemském senátu a parlamentu jsou různé názory eh, na potřebu zavést evropský systém pojištění vkladu. Proto máme veliký zájem o debatu o dokončení třetího pilíře bankovní unie. Těšíme se na výměnu názorů, co se týče ambice realizovat kapacitu a Eh, Evropské unie a umožnit vysokou úroveň ochrany. Tak, abychom skutečně eh, rozbili to, co dělí státy a banky a abychom přispěli k ekonomické a finanční stabilitě. Eh, nyní dám slovo paní Daniel Nui, předsedkyni dozorčí rady Evropské centrální banky. Děkuji, jsem velice eh, potěšena, pane předsedo a vážení členové parlamentu Evropského parlamentu, se moci zúčastnit tohoto meziparlamentního zasedání. Původně jsem myslela, že budu hovořit o dvou otázkách. Za prvé, jaké jsou eh, úspěchy eh, SSM za první půl roku a do jaké míry bankovní pravidla brání účinné a jednotné, jednotnému dohledu vzhledem k současné situaci na trhu, myslím, že bude rozumnější eh, vás seznámit s hodnocením SSM eurobankovního sektoru, takže dovolte, abych začala tím, že řeknu, že situace eh, bankovního odvětví eurozóny dnes se velice liší od situace v roce 2012. Bankovní sektor je mnohem odolnější Eh, protože, protože eh, poměr, eh, poměr vlastního kapitálu se zvýšil na asi 13 po dozorovém přehodnocení tohoto procesu. Mimo to kvalita bankovního kapitálu se také značně zlepšila. Toto odvětví je proto mnohem schopnější absorbovat finanční a ekonomické Eh, zkoušky než před několika letu. Stále ještě existují banky, eh, které mají vyšší úroveň eh, nesplácených půjček, ale tyto expozice jsou odhaleny za použití poprvé společné definice od EBA. A co je také důležité, tyto nesplácené, nesplácené Eh, dluhy eh, jsou také pokryty rezervami. Eh, jsme tedy schopni podpořit pokrok s tím, že úroveň těchto nesplácených, nesplácených dluhů budeme dále snižovat. Spolupracujeme s vnitrostátními orgány na tom, abychom zajistili, že tyto politiky budou doplněny i nezbytnými vnitrostátními opatřeními v rámci cyklu 2015 jsme pojmenovali eh, kapitálové požadavky eh, pevného cyklu. Eh, znamená to, že tyto kapitálové požadavky se nebudou dále zvyšovat. Největší banky pod Eh, pod eh, eh, dozorem SSM jsou plně připraveny dostat požadavkům z roku 2015. Ostatní pomalu plní požadavky, co se týče politiky distribuce zisků, což jim umožní nové požadavky splnit maximálně do roku 2019. V roce 2015 banky i dozor ECB zvýšili Eh, zisky za rok 2014. To umožní bankám, aby eh, měli eh, správné politiky rozdělování zisku a i tak budou dále plnit vyšší požadavky kapitálového krytí a budou moci podpořit ekonomiku půjčkami. Budeme potřebovat další, další požadavky kapitálové tier 1 a i tak eh, banky jsou nad minimálním eh, Prahem a dále eh, budují rezervní, dále budují rezervy během toho dalšího období. Co se týče BRD, máme nyní režim řešení problému, který zajistí, aby bankovní odvětví neslo Eh, náklady na, na rekapitalizaci a aby eh, další problémy, které banky mohou potkat, řešily banky a ne daňoví poplatníci. Eh, odpovídajícím způsobem také zvyšujeme tržní disciplínu pro investory i banky. Banky mají tedy mnohem vyšší kapitálové hladiny. To si myslím, že jsou velice důležité skutečnosti, kterých si musíme být teď vědomi. A dovolte, aby se rychle vrátila ještě k těm otázkám, o nich jsem původně chtěla mluvit. Co se týče úspěchu jednotného mechanismu dohledu za, dohledu za první rok. Zavedení ECB dohle, dozoru nad celou eurozónou za tu krátkou dobu byla bezprecedentním úspěchem při plnění té dozorové role je hlavní se chovat ke všem dohlíženým bankám stejně. To znamená, že budeme poli jednotným eh, dozorovým orgánem. Ke splnění tohoto cíle potřebuje ECB dvě věci. Homogenní pravidla a homogenní metodu aplikace těchto pravidel. Od vzniku eh, jednotného eh, dozorového mechanismu Eh, jsme zavedli různá pravidla eh, a společnou metodologii pro eh, dozorovou, dozorové hodnocení, které platí pro veškeré významné instituce. To znamená, že nyní stanovíme tvrdé a spravedlivé dozorové požadavky pro všechny, tak aby se všichni pohybovali ve stejném poli za stejných podmínek, ale Přesto nemáme ještě jednotnou knihu pravidel a proto plná harmonizace dozorových pravidel ještě není možná. Jeden problém v tomto, eh, v tomto ohledu jsou takzvané, eh, jsou takzvané možnosti eh, národních jakýchsi odchylek, a již teď vám mohu říci, že harmonizační politika pro převážnou většinu států bude realizována během roku 2016. Eh, naše rozdílné, rozdílná bankovní pravidla stojí tedy v cestě efektivnímu bankovnímu dozoru. A eh, ta harmonizace těch dozorových pravidel eh, stoprocentní není úplně možná. Existují pravidla, která nemůžeme sami vyřešit. To narušuje rovné podmínky pro všechny a stěžuje to situaci dozorového orgánu. To má několik důvěru. Jednak unijní legislativa umožňuje členským státům různé odchylky a výjimky pomocí vnitrostátních pravidel. V tomto případě nemůže ECB udělat nic ve prospěch další harmonizace. Vaše legislativní iniciativa je nezbytná k tomu, aby tento problém byl eh, tedy eliminován. Za druhé, zdroje, zdroje, existují určité zdroje rozdílu. Dovolte příklad. Eh, tam, kde potřebujeme rychlý eh, zákrok eh, dozoru, to je v době, kdy banka má nějaké problémy. A tam by se použila směrnice EBRD o jednotném řešení problému a ECB by měla mít určité pravomoci. Ale EBRD ponechala přesnou transpozici na členských státech. Eh, v důsledku toho ECB se musí potýkat s 19 různými legislativami v eurozóně. Konzistentní právní úprava v této oblasti podle mého názoru není jen kýžená, ale naprosto nezbytná. Za třetí, národní právní úprava může představovat problém eh, pro jednotné podmínky bankovní unie, zvláště když není potřeba transponovat unijní legislativu. Eh, volnost volnost transponovat bankovní pravidla je ještě posilována různou situací v různých zemích. Třeba nezávazné, eh, nezávazné dozorové, eh, dozorové kroky eh, jsou vlastně transponovány v závazné dozorové kroky. Takže členské státy tak vlastně kladou do cesty eh, překážky překážky dozoru ze strany ECB i nakonec svých vlastním eh, orgánům. SSM byl vytvořen v dobrém zájmu, abychom dosáhli maximálního efektu řešení bank, ale budeme potřebovat vaši pomoc pomoc zákonodárců, jak na evropské, tak i na úrovně členských států, aby dozor byl opravdu jednotný. Musíme bojovat s roztříštěností a rovněž i s rozdíly, které jsou téměř protichůdné mezi legislativou členských států, aby obezřetnostní pravidla byla pro všechny banky podobná, a abychom dokázali sami zasahovat. Děkuji paní Nui a nyní dávám slovo paní doktorce Elke König, předsedkyni eh, orgánu pro jednotné řešení problému bank. Děkuji Vážení poslanci, dámy a pánové, my jsme poměrně novou organizací, mladou organizací, přidruženou Evropské centrální bance. No a proto je to poprvé, co se obracím právě na vás, jak na evropské poslance, tak i na poslance národních parlamentů. Chci v prvé řadě všechny ujistit, že chceme být jak transparentní, tak přehledně informovat. Jsme zde ruku v ruce s kolegyní Nui a brzy se přesvědčíte o tom, že nám jde o podobné záležitosti a že se naše zájmy překrývají. Okamžitě se pustím do tématu, o němž zde často hovoříte. Hlavní úspěchy eh, naší rady SRB v uplynulém roce a navážu na úvodní slova Daniel, která mohu potvrdit, se kterými souhlasím. Tedy hlavní e, úspěchy našeho orgánu pro řešení problému bank za rok 2015 já už jsem se účastnila zasedání výboru EKO. Nechci se opakovat, ale je jasné, že v jedné věci se neustále musím opakovat, totiž, že stále ještě jsme v záběhu, máme zatím pouhých 130 zaměstnanců, chceme jich mít dvojnásobek do konce tohoto roku. Naše organizace více méně stále ještě vzniká, je ve zrodu, je však stále nutné se věnovat dalším záležitostem. Když však plánujeme kroky v rámci řešení, jednotného řešení eh, bankovních problémů, tak spolupracujeme s panem Galtierim a snažíme se zajistit, že za posledních několik měsíců získáme plné schopnosti abychom dokázali zasáhnout už od ledna letošního roku, kdykoliv je to nutné vedeme jednání. Podepsali jsme dohodu. Ta už byla podepsána v prosinci, ale už má brzy začít platit právě mezi Evropským parlamentem a SRB, tedy naším orgánem, ohledně výměny informací. Máme rovněž memorandum porozumění mezi Evropskou centrální bankou a SRB týkající se spolupráce a výměny informací. Tady už vše víceméně bylo vyřešeno. A zejména právě sdílení informací mezi námi a SRB, které bude probíhat eh, legislativně čistě, je tím eh, základním kamenem naší činnosti. Sdílení informací to je jedno z témat, o němž se právě s Daniel bavíme nejčastěji, kdykoliv se setkáváme. Je rovněž třeba uspořádat těsné kontakty a už u některých záležitostí se tak stalo, u některých států, mezi námi a orgány národními pro řešení problémů bank. E, to jsou e, orgány, které rozhodně budou sehrávat ústřední úlohu a jsou zároveň tím přemostěním mezi námi a bankou, která potřebuje pomoci a nezastírejme si, všichni my zde budeme potřebovat eh, bohaté znalosti o místní situaci a tím nám tyto státní orgány budou moci pomoci eh, tímto způsobem. Máme už nyní manuál eh, krizového či řešení krizí a zavádíme systematické plánování, řešení problému bank a pokud se bude jednat o eurozónu, tak do budoucna, aby vše bylo transparentní, máme v úmyslu zveřejňovat krátký dokument, kde budou vodítka, eh, to bude takový průvodce tím dozorem a dohledem, to se objeví v průběhu letošního roku. A to pomůže jak samotným bankám, ale i veřejnosti, která si bude schopna lépe představit to, čemu se anglicky říká resolution planning, čili plánování kroku v rámci řešení a zajistí i jistotu trhu. Koordinace s národními orgány, kromě koordinace s ECB, je rozhodně zcela zásadní. Avšak nestačí. Musíme koordinovat i spolupracovat na mezinárodní úrovni, i mimo eurozónu a dokonce i mimo EU, protože většina těch největších bank je aktivní jak v eurozóně, tak i mimo ní. Myslím si, že mohu upřímně říci, a ono to bude ladit i s tím, co už jsem říkávala v minulosti, že se toho mnoho odehrává, že se situace jak v plánování řešení problému, tak i v dozoru neustále vyvíjí. A proto bych si nyní dovolila zmínit se o hlavních prioritách na tento rok. SRB je orgán, který, či organizace, která neustále pohlíží do budoucna. Snažíme se tedy pracovat na plánování řešení problému tak, abychom dokázali působit i preventivně. Eh, když trochu žertuji, eh, tak mohu říci, my nesedíme s rukama v klíně a nečekáme, až nám první zákazník zaklepe na dveře. Ne, my chceme naplánovat eh, strukturované kapacity které dokážou řešit problémy bank eh, tak, aby mohli eh, plnit očekávání v Čech obchodních jednotek a zároveň, abychom pro ně měli i k dispozici příslušný tým. Součástí toho, důležitou součástí je určení minimálních požadavků pro vlastní zdroje a rovněž i um, pohledávky, čili EMRO, pro jak obchodní jednotky, tak i jejich skupiny, což bude připravené do konce tohoto roku. Emro se bude týkat všech bank v Evropské unii a to vhodným a proporcionálním způsobem. A naším úkolem bude přizpůsobit některé mezinárodní požadavky, například TILEK, s požadavky EMRO a zajistit konzistentní přístup dobrá zpráva zní, je to proveditelné a i samotné bankovní odvětví to dobře chápe. Emro v výši minimálně 8% pohledávek a v některých případech i vyšší bude v principu požadováno po největších bankách Evropské unie. Emro nebude znamenat pouze kvantitativní cíle pro banky a dobrá zpráva zní že kvantitativní cíle většinu bank nezneklidní. Budeme muset rozhodovat i u kvalitativních eh, charakteristik. Ty už budou náročnější na zavedení a možná budou pro ně banky potřebovat i více času. Tam ale budeme postupovat případ od případu a je to potřeba, abychom zajistili, že do budoucna banka, každá banka může své problémy zdárně vyřešit. Další věc, musíme mít jasný přehled toho, jakým způsobem budeme ten, který nástroj používat. A tady navážu na slova, na slova Daniel. Máme i oblast, v níž říkáme více jednoty než diverzity. To je to, co potřebujeme. A tady například jde o hierarchii. Um, dlužníků a tak dále, tak aby pravidla mohla být přeshraničně uplatňována jednotným způsobem a abychom neustále nemuseli čelit 19 právním systémům, 19 různým způsobům prosazování mechanismu řešení bank. No, ono to není úplná katastrofa, je to ale opravdu velice zdržující nešikovné a často to může vést i k tomu, že ten proces, ten celý postup je trochu e, zapeklitý a i ne pro každého stejně výhodný. Máme už tedy první facilitu pro e, půjčky, pro úvěry, více nastane v nejbližších týdnech. Vybrali jsme už příspěvky na rok 2015, k tomu došlo na konci ledna, vše bylo převedeno na naše účty. V současné době máme 4,3 miliardy, což je v souladu s naším očekáváním. Příspěvky na rok 2016 budou převedeny na účet SRF 30. června a tím pádem budeme mít na svých účtu eh, první dva roky eh, těchto příspěvků. Na ní ještě chci navázat na slova Daniel. Ono opravdu je pravda, že od roku 2008 jsme pokročili. Banky jsou silnější, mají menší závislost na okolí, e, mnohé jsou na tom lépe dokonce než před krizí, tedy jsme opravdu odolnější vůči hospodářským šokům a navíc e, pokud by k něčemu mohlo dojít, tak díky naší organizaci máme uspořádaný rámec pro řešení problému a to už od roku 2014. Máme tedy možnost jej uplatňovat konzistentně a transparentně a představa nepředvídatelnosti a složitosti Evropy, ta se vždycky dobře prodává eh, populisty, ale tady si myslím, že u řešení problému my tvrdíme, dejte nám jasná pravidla pro sdílení břemene a my si s tím poradíme, budeme to používat eh, transparentním a konzistentním způsobem. Děkuji vám za pozornost. Já bych teď rád dal slovo panu Robertu Galtierovi, který je předseda výboru Econ a který je také zpravodajem v první výroční zprávě o skutečné ekonomice. Děkuji vám, pane předsedo. Je to pro mě potěšení vidět zde obě nohy bankovní unie společně. Už dlouho Evropský parlament podporuje velice zásadně tento společný projekt a je to velmi pozitivní, že e, v naší první zprávě, e, která byla schválena včera velkou většinou, 70% e, všech, máme takové první zhodnocení prvního roku této bankovní unie. To je skutečně prvním krokem SRM a je to vše velmi pozitivní. Takže Evropský parlament je jednotný v názoru, že vytvoření eh, SSM je úspěšné, a to jak z operačního pohledu, tak z pohledu kvality dozoru. Z toho eh, operačního pohledu na věc eh, to můžeme opravdu označit za něco mimořádného v tak krátkém časovém úseku. Samozřejmě vždy je možno určité věci zlepšovat, e, například kvalita interakce s těmi dozorovými orgány. To e, by ovšem potřebovalo určité legislativní e, opatření. Pokud to uznáme za nutné, nějaké zeštíhlení těch administrativních postupů, tak aby rozhodovací procesy byly efektivnější. Kdybych se měl zabývat tou do, politikou dohledu, dozoru, tak se domnívám, že SSM představuje výrazný příspěvek eh, k eh, znovu eh, nastolení odolnosti bankovního systému. Já souhlasím s tím, co tady bylo řečeno před řečníkem a sdílím názory paní kolegyně v tom smyslu, že to ta odolnost a zlepšení kvality kapitálu eh, jsou zásadní. Jde o to, že eh, vývoj trhu toto tak úplně neodrážel. Takže v tomto slova smyslu se domníváme, že právě určitým zlepšením Eh, je také právě kvalita toho dohledového eh, aspektu. Jistě, jsou tady také určité poznámky, které jsme učinili, například v jedné oblasti, která se týká tzv. Eh, MDA, Minimal Distributed Amount. Tady se domníváme, že v této věci není úplná nejsou věci úplně jasné v legislativě a nemohlo se tím pádem využít určitých flexibilnějších postupů, eh, aby eh, jsme mohli eh, opravdu podpořit určité další postupy na trzích s dluhopisy. to předchozí rozhodnutí by možná mělo být v tomto směru ještě přehodnoceno, abychom plně využili flexibility, která podle našeho názoru je možná. Pak je tady ještě otázka revize legislativy. Víme, že tady jsou prostě určité určité věci eh, ohledně dividend, které zatím nejsou řešeny optimálně. Každopádně jsme připraveni podpořit vaše volání po další harmonizaci i na té legislativní úrovni. Samozřejmě podporujeme také úsilí eh, Eh, ohledně eh, optional discretion, což je velice technická záležitost a vyžaduje si ještě určité eh, konzultace, ale obecně řečeno to velmi podporujeme, je to z úsilí, které je nám sympatické a podporujeme obecnější volání po legislativní intervenci. Musím říct, že toto je, bude pravděpodobně i uznáno jako mm, E, místo, kde byste něco takového neočekávali, e, e, konkrétně v rámci toho britského řešení. Je tady asi zapotřebí, aby určité věci byly uchovány. Já doufám, že to tak bude. Na druhé straně v rámci jednotného pravidla, v rámci bankovní unie Další úroveň specifických opatření pro harmonizaci jsou něco užitečného a důležitého a asi to bude podpořeno. Pak je tady to širší téma zlepšení kapacity, eh, hodnocení eh, finančních aktivit bank. My si myslíme, že je zlepší třeba zlepšit kapacitu dívat se na ta úvěrová rizika, a víc sledovat finanční portfolia bank, eh, především eh, kapitál na takzvaném úrovni 3, level 3 assets. Pak je tady otázka SRM, už to bylo tady eh, zmíněno, jsme v počáteční fázi, ale sledujeme to všechno a velmi podporujeme, co již bylo učiněno. Myslím si, že je důležité říct, že podporujeme také ten princip zvaný bailing principle. Tady se hodně diskutuje o této věci s řadou členských států. Ono to totiž ale neznamená, že nemůžeme využít všech těch dalších věcí, které v legislativě jsou. Je třeba jednotlivé možnosti velmi e, opatrně a bedlivě hodnotit. Jsou tady různá, e, různé nástroje pro řešení věcí a vhodná přiměřenost, spravedlnost, flexibilita, ta je zabudována do toho legislativního rámce. Samozřejmě tohle všechno by mělo být využito a může být využito, aby tady byla na jedné straně transparentnost a a jasnost a na druhé straně, aby bylo možné udržet důvěru v bankovní systém, e, systém. A pak je tady ještě otázka e, toho bankovní Eh, unie. Tady jsme přivítali balíček předložený komisí. Uvidíme, jak se to dále vyvine. Parlament bude pracovat a nechci předjímat, eh, co se přihodí. Každopádně to zatím hodnotíme pozitivně. Pak je tady ještě závazek pracovat na snižování rizik, to vítáme. Jsou tady ovšem samozřejmě určité specifické oblasti, eh, které podléhají principu svrchovanosti, ale my eh, jsme se dohodli na určitém eh, řešení, to by mělo být provedeno ve střednědobém horizontu za přispění mezinárodních orgánů. A samozřejmě se musíme také zabývat nezamýšlenými důsledky na trhu. A to Eh, je něco, čím se Evropský parlament zabývat hodlá. Opatrný přístup, takže podobně, jak to vidí pan Draghi, jak to včera řekl, s tím plně souhlasíme. Takže toto byly tak víceméně naše názory. Samozřejmě doufáme, že se můžeme, budeme moci eh, dále o těchto věcech bavit a že zjistíme, jaké jsou další perspektivy Unie. Děkuji vám, pane Galtieri. A teď bych dal rád slovo paní Hübner. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Z toho, co tady bylo řečeno, je patrně jasné, že bankovní unie představuje ještě práci, která probíhá. A když se podívám dopředu, tak je také užitečné si připomenout, že my jsme zahájili práci na bankovní unii, abychom tady rozbili určitý začarovaný kruh. Abychom mohli případnou řeši krizi, eh, krizi řešit a také, abychom řešili eventuální přeshraniční problémy eh, velké přeshraniční banky a to je úzce eh, propojeno s otázkou sdílení ztrát. Také je potřeba hovořit o původu, proč jsme tak postupovali. Eh, mnohé se udělalo a prezentace jak paní Louis a tak paní Koenig toho byly dokladem. V Evropském parlamentu teď startujeme práci na eh, evropském systému pojišťování vkladů, což bude proces postupný. Ale jako obvykle, čím více integrujete skupinu zemí, tím větší je výzva dvourychlostní Evropy a tím větší je rozdíl mezi těmi, kdo jsou uvnitř a mezi těmi, kdo jsou venku. Bankovní unie, tady je potřeba toto zdůraznit, má dveře otevřené i pro země mimo eurozónu, mohou eh, uzavřít dohody o spolupráci v rámci SSM a také se pohybovat v rámci limitu SRM. Eh, prozatím žádná země mimo eurozónu nevstoupila do bankovní unie, i když loni dánská vláda uznala, že by to bylo v zájmu jeho finančního sektoru. Z devíti neevropských zemí pouze Spojené království a Švédsko vyjádřilo neochotu eh, se připojit. Eh, členství má své výhody, ale ve, ve finále je to v zájmu těchto zemí se také připojit. Bankovní unie chce prohloubit evropskou integraci za této nelehké doby. Ten projekt je otevřen, každý se může eh, přidat, když zůstanete vně, eh, je zde riziko marginalizace. Také země mimo eurozónu, zdá se, jsou přesně ty, které potřebují celoevropské Eh, řešení v rámci řešení problému. Bankovní sektor je tam charakterován velkým podílem aktiv, které drží zahraniční banky a jsou tam také silně, eh, silně přítomny velké přeshraniční skupiny, které dělají život dozorovým orgánům mnohem obtížnější. A přesně to by měla bankovní unie eh, řešit. Navíc aktiva držena zahraničními bankami jsou eh, držena eh, bankami, které mají sídlo eh, v eurozóně. V České republice až 88 aktiv jsou v, ruka, v rukou přeshraničních bank a, a aktiva v pobočkách patří tedy také matkám v eurozóně. V Bulharsku je to podobné. Takže skutečně by bylo velice rozumné aby ty země, které jsou mimo eurozónu, se přidaly do systému bankovní unie. Děkuji, paní Hübner. A nyní eh, dám slovo paní Karin Perže, poslankyni výboru pro finance francouzského eh, parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve chci poblahopřát paní Nui a Kenning za veškerou práci, kterou odvedli, protože ono je jedna věc přijmout rozhodnutí a druhá eh, věci zkonkretizovat a rozvíjet. Eh, tři velmi stručné poznámky. Za prvé, kde si stojíme, kde si stojí Francie, co se týče Eh, implementace principu bankovní unie. My jsme v této věci hodně pokročili, protože co se týče vývoje eh, řeš, eh, mechanismu pro řešení eh, věcí, bylo přijata v roce 2013 příslušná legislativa a ohledně dozorových orgánů, tak všechny postupy, které předvídá bankovní unie, byly ustaveny ve Francii a z tohoto pohledu, včetně otázky, které se ještě vrátím, bankovní záruky, Roky e, Je tedy Francie jako členská země e, zemí, která chtěla rychle věci řešit. Takže z našeho pohledu nejenom ten vývoj podporujeme, ale zároveň jsme udělali také značně e, práce pro to, abychom jednotlivé směrnice, které se vztahují k bankovní unii, implementovali. Druhá připomínka se týká těch výzev, které bankovní unii v měsících a letech před námi čekají. Ano, hodně jsme toho udělali a ano, můžeme být hrdí na to, že jsme učinili krok směrem k integraci, regulaci a kontrole, především s těmi dvěma prvními pilíři, to znamená, je tady otázka nejprve regulace a obecného dohledu a v druhém pilíři otázka banko- řešení bankovních sporů. Takže jednotný dohled a jednotné řešení sporů, to jsou zásadní kroky kupředu. A kdyby nám před pár lety někdo řekl, že se nám jednoho dne e, podaří e, tyto mechanismy ustavit na evropské úrovni, no tak si myslím, že by nás asi v Evropě nebylo mnoho, kteří by tomu věřili. Takže na tohle jsme právem hrdi. A teď, co to konkrétně znamená pro evropské občany? Stávající rozprava ukazuje, že se stále ještě eh, nacházíme v oblasti velice technických, velice makroekonomických, velice abstraktních záležitostí, protože pro evropské občany a občanky bude bankovní unie eh, zaručena v okamžiku, kdy jejich vlastní peníze budou eh, mít určitou záruku ve chvíli, kdy prostě jejich vklady budou chráněny všemi mechanizmy regulace regulačního charakteru, které ustavíme nebo jsme již ustavili. Takže aby se bankovní unie stala něčím víc než krásnou konstrukcí, skutečnou politickou eh, skutečností, tak proto musíme jít ještě eh, dál, to znamená směrem k zárukám. Vzpomínáme, jak to za kyperské křiže, eh, krize bylo vlastně symbolické eh, vytvořit jednotný postoj k zárukám a v této eh, věci. Takže to je moje druhá připomínka. My trváme na tom, aby všechny evropské státy postoupily kupředu eh, ve jménu všech občanů a občanek ohledně záruky vkladů. Pokud tady nebude tato solidarita mezi námi, tak ta bankovní unie nebude nikdy pochopená a nebude eh, nikdy vnímána jako další plus evropskými občany a občankami. A má třetí připomínka se týká všeho toho, co nám ještě zbývá učinit v oblasti finanční regulace. Ti, eh, které tolik zajímají finanční a hospodářské otázky, eh, čtou jistě řadu dokumentů v posledních týdnech o finančních rizicích, která se k Evropě a světu blíží. Co čteme? Čteme, že tady je prostě určitá bublina, která nikdy nebyla vyřešena eh, těmi mechanismy po eh, krizi v roce 2008. Jedná se tady prostě o bublinu eh, soukromých dluhů, které se staly veřejnými dluhy a globálními dluhy a že to prostě není něco, co by bylo vyřešeno. Mechanismy, které vzniknou v rámci bankovní unie, a tady si musíme blahopřát, nám vlastně dávají možnost předvídat předvídat eh, rizika, ale eh, ty dokumenty, které čteme, eh, nám ukazují, že ty další krize nevzniknou z nějakých účetních rozvah bank. Jde o celek mechanismů, které spravují aktiva a pasiva. To znamená, veškeré ty prostředky, které se akumulovaly mimo bankovní mechanismy, a nebo prostředky, eh, které některé banky eh, prostě dali mimo eh, své účetní rozvahy. To je takzvaný shadow banking, jsou to různé mechanismy, které se týkají životních pojistek a tak dále, které jsou velmi četné v Evropě, které budou první vlastně pod předmětem dohledu. Takže hodně jsme eh, pokročili v jednotném dohledu a v dohledu bankovního charakteru. Musíme udělat proto, aby tato bankovní unie byla opravdu něčím, co je v zájmu a pro službu občanů. Musí tady být zaručen eh, eh, záruky vkladů a musíme také vlastně předvídat případnou novou finanční krizi pokud by se tato finanční krize netýkala vlastně bank, které teď chceme regulovat, ale celkového finančního trhu. Ži? Děkuji, paní Karindaže. A nyní dostává slovo náš poslední řečník, můj kolega z nizozemského, kolegyně z nizozemského senátu, paní Henriette Prast. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, milý kolego. Já zde, zde dnes odpoledne se vyjádřím jménem Nizozemského senátu a vše se bude týkat systému evropského zajištění vkladu. Názory na to, zda je takovýto program, takováto iniciativa žádoucí, jsou v nizozemském senátu rozhodně dost různé, stejně jako e, i v nižší sněmovně nizozemského parlamentu, ale já se budu věnovat e, konkrétně zajištění, tedy pojištění. Tam máme e, dva aspekty jednak chránit vkladatele v případě, že banka selže a jednak minimalizovat finanční nestabilitu, eh, totiž ten takzvaný hon na vklady a hromadné vybírání peněz. To vše však musí být dobře promyšleno, aby se to nestalo kontraproduktivní. Jinak eh, v opačném případě bude uh, Eh, důsledek zavedení eh, tohoto systému přímo opačný. Za prvé, fond musí být schopen vyplácet eh, peněžní prostředky zákazníkům. Banky, která selhala, musí to probíhat rychle a s minimálními náklady, tedy nabízí se koncepce převádění prostředků do příslušného konta na příslušný účet ECB. Avšak článek 753 hovoří o tom, že tyto prostředky musí být investovány a to do likvidních aktiv. A tedy já se táži i svých kolegů senátorů, zda by nebylo lepší v tomto článku výslovně vyloučit možnost, že by takovýto fond měl být přímo či nepřímo investován například prostřednictvím akčních trhů, do bank, které sami podléhají systému zajištění vkladu, protože přece nechceme, aby i um, pojišťovny byly staženy do záhuby a neměly z čeho vyplácet příslušné peníze. A zároveň nechceme, aby bankovní manažer ještě musel odprodávat své akce v momentu, kdy se banka dostala do potíží, protože to by problém pouze zhoršilo. Pak druhá věc. Tady se to týká situace, kdy eh, fond eh, pro zajištění vkladu, ten zajišťovací fond, dosáhl své cílové hodnoty. Od tohoto momentu by už banky nebyly povinny k němu dále přispívat. Ale pamatujme na to, že příspěvky jsou um, ehm, usouvstažněny s riziky. Pokud tedy přestanete nutit banky k tomu, aby přispívali, v podstatě najednou už riziko nemá eh, žádnou hodnotu pro banky. A tím pádem by banky už nebyly motivovány neriskovat, protože by už měli svou práci eh, pohledu rizika odvedenu, takže my bychom tím vlastně křízov, křížovým způsobem podporovali rizikové chování, což je přímo perverzní výstup této iniciativy. Spíše by to mělo vypadat tak, že od momentu, kdy fond dosáhne cílové hodnoty, by banka stále ještě musela přispívat a to na základě výpočtu, který se zakládá na svém rizikovém profilu, na jejím rizikovém profilu a na základě dosavadních příspěvků což by mělo znamenat, že banky, které se chovají rizikověji, by musely přispívat více a banky opatrnější méně. Já bych si velice ráda vyslechla názory kolegů na tyto záležitosti. Děkuji paní Henriet Prast. A nyní děkuji všem pěti řečníkům, zejména Daniel Nui, a e, paní König. A nyní dostává slovo pan Gualtieri, který bude předsedat druhé části této panelové diskuse. Now... Děkuji. My použijeme stejný formát jako v předchozí části našeho zasedání a první se hlásil Štefan Radu Opera z rumunského senátu. Máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Co se týče bankovní unie, Rumunsko se domnívá, že cílem je stabilní bankovní unie pomocí dokončení bankovní unie. To je nezbytný krok ke eh, konsolidaci měnové a bankovní unie. To je potřeba naplnit inkluzivním a transparentním způsobem pro 28 členů bez dalších překážek pro ty členské státy, které ještě nepatří do eurozóny. Nezbytné nástroje pro eh, dohled a řešení problémů jsou obsaženy v rámci stávajících mechanismů. Měli bychom tedy sledovat, jakým způsobem se nařízení aplikují předtím, než přijdeme Eh, s nějakými novými opatřeními. Je potřeba vzít v úvahu zachování daňové suverenity členských států. Rumunsko není členem eurozóny, ale aktivně se účastní na tvorbě eh, bankovní unie a je pro řešení evropského bankovního systému. Thank you. Děkuji. Nyní Hans Mikkelbach z německého Bundestagu. Pane předsedo, děkuji. Já bych rád ještě jednou promluvil k problémům, které teď vidíme na burzách, co se týče bankovních hodnot, o kterých se tam teď jedná. To bezprostředně souvisí s bankovní unii na evropské úrovni bankovní odvětví vinou těch zdí, které jsme nastavili, bankovní unie je poněkud ochráněn před zbytkem ekonomiky, ale mnoho investorů mají problémy s důvěrou a uvědomují si, že některé banky nejsou zdravé. Otázka je, kde se to bere a my bychom se tím měli zabývat. Je třeba vidět, že podle mého názoru na spoluvině je i Evropská centrální banka a národní centrální banky, které eh, politickým eh, uvolněním zabránili nezbytným eh, reformám a poskytují bankám zbytečně Eh, laciné peníze, takže se banky nemusí starat o dostatečnou likviditu. Takže, takže evropské banky v národním srovnání vycházejí jako slabé a pro evropskou reálnou po- ekonomiku potřebujeme ovšem silné banky a bankovní unie tomu jistě v budoucnu napomůže. Ale jak tedy eh, naložit s tou otázkou, která se týká hodnoty bank na burzách, jak tuto situaci eh, vylepšit. To je zcela zásadní pro nás otázka. Děkuji. Dále Enrico Dias, eh, Portugalsko. Děkuji, dobré odpoledne. Děkuji nejprve za velice dobré úvodní projevy, které jsme vyslechli. Byly velice informativní a byly významným příspěvkem do dnešní debaty. Mám dvě nebo tři otázky. Nebo dvě nebo tři, dva nebo tři body. Za prvé, bankovní unie trpí nerovnováhou, co se týče třetího pilíře, který ještě není dokončen. Tato nerovnováha vede v některých členských státech k situaci, kdy ochrana pro vkladatele je vyšší než v jiných státech a pro investory a především pro malé a střední podniky. To znamená, že jsou nuceny eh, platit vyšší marže a to znamená eh, nerovnoměrnou hospodářskou eh, soutěž. My potřebujeme v Evropě jednotné schéma pojištění vkladu. To je zcela nezbytné pro řešení této otázky. Za druhé, některé banky jsou v poměrně nedobré situaci a celá ta myšlenka řešení problému bank eh, se tím spochybňuje. Portugalsko je jednou takovou zemí, kde banky na tom nejsou dobře. Banky u nás eh, procházejí eh, procesem koncentrace a to si myslím je nebezpečné. My v Evropské unii vlastně Eh, stavíme sérii obrovských bankovních institucí, takzvaně příliš velikých na to, aby selhaly, a to je nebezpečná situace. Když se podíváte na vývoj v USA, tam ten postup je zcela opačný, ten systém je mnohem fragmentárnější, takže je tam mnohem méně systémových bank a riziko je tak zvladatelnější. Co tedy si myslíte o těch bankách, které jsou příliš velké na to, aby se nechali padnout? A konečně mám jednu poznámku. My podporujeme eh, oddělení investičních bank a retailových bank. O tom se teď hovoří již dva nebo tři roky. Je nezbytné, abychom tom dosáhli pokroku. Děkuji. Děkuji. A nyní za Evropský parlament Elisa Ferreira, která je také stínovou zpravodajkou pro systém pojišťování vkladu. Ano, já budu hovořit anglicky. Aby to nebylo tak složité. Chci poděkovat vám oběma za to, že jste mezi nás přišli. Ta práce, kterou eh, tyto dvě významné ženy odvedly na této nelehké práci. Děkuji vám z celého srdce za úsilí, které eh, věnujete za vaši kvalifikaci a za to, že udržujete komunikaci s, parla- eh, s parlamentem. Moje eh, pochybnosti vyjádřím konstruktivně, protože Evropský parlament se staví konstruktivně k této práci. Co se týče detailní situace Eh, přechodu od doby, kdy jsme neměli společný přístup k bankám až do dnešní situace bankovní unie. O tomto přechodu chci mluvit. Vy vytváříte nebo pomáháte vytvářet nový rámec, novou strukturu. A já budu citovat paní Kenning, vy jste řekla, že vaším cílem není poslat banky do konkurzu, naopak se konkurzu vyhnout. Ale e, v mezidobí anticipujeme něco, co není třeba nezbytné pro bankovní unii, je to nezbytné pro vnitřní trh a to je BRRD. My v Evropě teď zkoušíme BRRD, nemáme s ním zkušenosti, není to e, otestováno jako třeba těch 8%. A to už vlastně fungovalo ještě předtím, než by vznikla celá architektura a předtím, než budeme mít pozitivní prvky pro stabilizaci trhu. Takže směrnice ESM přímo pro SSM není, eh, fond pro řešení problémů eh, backstop není a DGS také ještě nemáme to vyvolává nebezpečí, že provádění BRRD předem může vytvářet obrovská systémy, systémová rizika a podobně jako na to upozornil eh, kolega z Německa, sledujete tento vývoj a jak také řekl kolega z Portugalska, můj kolega, sledujete vizi komise směrem ke každému sektoru finančnímu nebo bankovnímu a jejich konvergenci? Zdenek. Děkuji. A nyní pan Zdeněk Vesta z České republiky ze Senátu. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Já se nebudu zabývat technikáliemi, ale zjednodušeně řečeno jsou ve státech Evropské unie banky vysoce likviditní s dostatečným kapitálem nebo mají likviditu takhle na hranici únosnosti, nebo už e, jsou nelikviditní, které jsou před kolapsem či bankrotem, ať již z důvodu e, nesplacených závazků svých klientů nebo špatným řízením. Česká republika má své negativní zkušenosti neboť sanovala bankovní sektor před více než deseti lety odhadem za 700 miliard korun, to je asi 28 miliard eur. A tyto prostředky potom v dnešní v dalších letech chyběly ve státním rozpočtu a národní ekonomice. Nyní jsou naše banky relativně zdravé, alespoň to o sobě tvrdí, ale problém, problém je to, že jsou vlastně to samé dceřiné společnosti nadnárodních bank. A zde vidím, a nejen já, nebezpečí ve spojení všech bank, bankovní unii s různým potenciálem, vidím nebezpečí v přesunu finančních transakcí směrem od zdravých finančních transakcí, eh, teda zdravých bank k těm slabším insolventním bankám v rámci, v rámci celé skupiny. Takže by mě, a nejen snad mě, zajímalo, zda v bankovní bankovní unie počítá s dostatečnými nástroji a opatřeními, které jsou v rámci této bankovní unie možné a které zamezí byť legálnímu, ale neetickému bankovnímu chování a těmto transakcím. Souhlasím a jsem rád, že i v rámci předchozího DEPSu se tyto záležitosti s nadnárodními monopoly řeší a vítáme každou možnost, která by přispěla finanční stabilitě v rámci harmonizačních pravidel v celé Evropské unii, ať je to pojištění vkladů, likviditní fondy, dohledy a podobně. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. Děkuji vám. Na řadě je François Mar, francouzský senát. Ano, děkuji. Tady bylo konstatováno, že jsme výrazně pokročili směrem k bankovní regulaci. Můžeme si za ta opatření nebo k těm opatřením blahopřát. Ona byla dobře eh, také upřesněna v úvodních slovech eh, ale přetrvávají určité obavy. První obava byla právě před chvílí zmíněna. Jedná se o volatilitu burzy, co se týče eh, bankovních eh, eh, co se týče tedy bankovních směnek. A pak tady byl další prvek zmíněn a ten se týkal rizika. Anriet Prast chci poděkovat, protože ona se o tomto velmi správně zmínila. A samozřejmě si tady musíme klást určité otázky. Nejprve eh, ohledně regulace a rozsahu této regulace, který je nutný, především u činností, které eh, bankovní domy eh, vedly mimo své účetní knihy. Teď mám na mysli shadow banking, pro které tady jsou právě nové informace a příslušné mezinárodní instituce upozorňují na rizika, která to sebou nese. A další věc, koherentnost těch regulačních politik uvnitř Evropské unie. Tady je třeba myslet konkrétně na regulační politiky a politiky dohledu, které jsou prováděny ve všech členských státech Unie. Dnes dopoledne, jako řada dalších, jsem se seznámil s prohlášením Johna Vickerse. Víme, jak dlouho se v branži pohybuje, víme, jak názory má na bankovní regulaci. Ten článek v novinách se nazýval eh, volání eh, eh, ohledně krize v Evropě a ve Velké Británii alarmující hlas ohledně e, situace v, Franci- v Unii a Velké Británii. Co si myslíte o takovýchto e, článcích, e, notabene podepsaných člověkem, který podobně jako řada dalších osvědčili svou kompetentnost? Jak vnímáte toto varování, které poměrně jasně formuluje John Vickers? Děkuji. Další je Francesco Cariello E, poslanecká sněmovna Itálie. Děkuji, pane předsedo. Dnes e, italský parlament schválil usnesení, e, které zavazuje italskou vládu, aby odložila takzvaný bailing, tu záchranu. A to je Eh, určitá věc, kterou eh, tady předložila opozice a eh, značná část italského parlamentu je názoru, že toto je mechanismus, který by měl být E, pozastaven či neschválen. E, já musím říct, že tuto menšinu za, e, zastupuji rovněž a domnívám se, že se vy v svých vývodech mílíte. To, co navrhujete v Evropě, nefunguje, ničí to konkurenci, ničí to důvěru, ničí to demokracii států. Soustředit finanční moc ve velkých eh, eh, centrech znamená vlastně hodně ovlivňovat, ovlivňovat i národní politiky. Eh, takže my se proti tomu ohrazujeme a jsme i nadále zastánci ochrany a oddělení moci a přejeme si, aby banky měly omezenou pravomoc, omezenou možnost konat územně omezenou, tak aby tady e, nešlo jen tak e, hrát si s kapitálem. Tady jde skutečně cesta ke koncentraci kapitálu a já si kladu otázku, zda je to dobře. A rovněž si ji klade řada vašich e, hostů zde přítomných. Jak Eh, tedy pokud je komise na straně občanů, jak může komise nebrat v úvahu soudní rozhodnutí, které znamenalo velkou, eh, velké penále pro jeden bankovní dům, eh, který například uzavřel určité dohody, které, byly, které měly negativní dopad nebylo by bývalo eh, nutné, aby evropští občané eh, se mohli od takovýchto soudních rozhodnutí poučit a žádat eh, určité náhrady po to, co třeba Royal Bank of Scotland, Barclays a další měli ty problémy, o kterých všichni víme. Co o tom soudí Evropská komise? Děkuji. Samozřejmě Každý může mít své názory, já s vámi, pane, nesouhlasím, ale e, názory může, se mohou lišit. Myslím, že teď už můžeme dát slovo Daniel Nui a, pan, a Esther Koenig. E, vy jste tady dostali celou řadu dotazů, celou řadu připomínek, některé e, z nich jsou komplikované, složité. Prosím, Daniel, Děkuji. Ano, opravdu tady zazněla celá řada velmi zajímavých věcí a e, zajímavých dotazů. Budu muset e, to pojednat nicméně stručně. A Elke Koenig e, určitě také zodpoví. Ohledně MDA, já jsem si tedy Eh, dobře všimla, že chcete, abychom byli flexibilní. My nicméně máme s tímhle určité problémy, kdybych měla být celá upřímná. Jsou tady určité prvky, které ve směrnici nejsou zcela jednoznačné ohledně území, které je tedy pokryto tím, co nazýváme maximální eh, objem prostředků Eh, maximal Distribution Amount, není tady příliš mnoho prostoru pro flexibilitu. Eh, ta maxim, eh, maximální mm, částka k distribuci je prostě velmi přesně jasná a daná. Jedná se o distribuci dividend a ta možno, tak to nemuselo být takto silně formulováno, protože už teď máme poměrně přísná pravidla ohledně e, dividend, ale pak se také jedná o další věci, o takzvané kupony e, a my teď máme určité problémy na trhu a do značné míry je to také vlivem těchto e, věcí. Trhy prostě nechápou, jak to je s těmi kupony, zdali budou propláceny v čase. Tady zase není až tolik místa pro flexibilitu. A e, pak jsou tady zase e, další věci, ty prémie a tak dále. A to je zase dost odlišné od těch různých dalších e, typů pladeb, takže si myslím, že bude obtížné se obejít bez nějakého dalšího vysvětlování tohoto nařízení. Druhá věc, takzvaná sovereign exposures, No tak tady eh, musím říct, že ta nedávná finanční krize prokázala, že eh, tyto věci nejsou bez rizika, takže je třeba tady mít určité kapitálové požadavky, je třeba postupovat obezřetně. Ostatně víme, že tady probíhají eh, různé práce na mezinárodní úrovni, takže možná je lepší se nesnažit eh, dospět k nějakému jednotnému evropskému řešení. Je to spíš otázka mezinárodního charakteru Eh, možná, že bychom ještě měli počkat eh, na příslušné eh, na vrhy od bazajského výboru a pak se Unie může rozhodnout. Ohledně chybějícího pilíře bankovní unie, no tak s tím mohu než souhlasit. Tady ano, řada lidí řekla, že tady prostě chybí jedna část té bankovní unie. Rovněž bych chtěl říct, že tady je zapotřebí určitý Eh, společný eh, nebo jednotný bod eh, pro řešení těch fiskálních situací, ale Elke se k tomu jistě vyjádří podrobněji. Tady je důležité, toto je důležité pro politickou dimenzi bankovní unie, vnuknout důvěru evropských občanů v tuto unii ve způsob, jakým by případně investovali své prostředky v bankách. Něco tady bylo také řečeno kolegy z Portugalska ohledně eh, koncentrace, možné koncentrace eh, příliš velkých bankovních eh, institucí. Ono to hodně závisí na zemích. V některých eh, zemích je ten bankovní systém prostě dost eh, koncentrovaný a už tady prostě není příliš mnoho prostoru pro další koncentraci. Ale pak jsou tady země, kde ta koncentrace je mnohem méně důležitá a kde možná prostor pro další racionalizaci ještě existuje. My to ostatně v některých zemích vidíme. A pravděpodobně se tomu také tak stane. Otázka, zdali e, pracujeme s DG konkurenceschopnost e, v těchto záležitostech, odpověď je ano. E, my v tomto směru spolupracujeme, protože evropské instituce se prostě mezi sebou baví a baví se s komisí, bavíme se mezi sebou, takže podle mého názoru můžeme dobře spolupracovat. Ohledně otázky od eh, pana eh, poslance z České republiky, jestli si to dobře pamatuji, jestli zabraňujeme tak, eh, těm křížovým dotacím mezi jednotlivými bankovními skupinami. No tak my jsme dostali požadavek snížit fragmentaci a bankovní unie by měla být vnímána asi jako e, instituce, která má prostě jednu dozorovací, jeden dozorovací orgán a tak dále. Takže my jsme skutečně velice hrdí na to, že jsme takto vnímáni e, v tom stres testu EBA tam byl požadavek, aby se kontrolovalo 70 bankovních, bankovního kapitálu v zemi a my to takto také zajišťujeme uvnitř bankovní unie, což samozřejmě soustředí větší pozornost na velké státy oproti malým státům a mně se zdá, že to je naprosto v pořádku. A teď ohledně bankovního, bankovní regulace a toho, co řekl pan Vikr ohledně Spojeného království. Já teď přesně nevím, o co v tom článku šlo, nemám na to názor, nemám názor na situaci Spojeného království a možná, že to je vhodná chvíle, abych předala slovo Elke, Eh, ohledně pozastavení implementace bailingu. Osobně si nemyslím, že by to byl dobrý nápad, protože trhy postupně si zvykají na tuto myšlenku, pochopili, že se svět prostě změnil a od 1. ledna letošního roku a no, jsme v takovém přechodném období, a je to samozřejmě velice citlivé eh, období, ale hodně už toho bylo učiněno, abychom tento přechod eh, realizovali úspěšně. Elke? Děkuji. <clears throat> Eh, viděla jsem, že se mám vyjádřit k vyjádření pana Vikla, ale já asi bych navázala nejprve na to poslední, co zde zaznělo. Myslím, že je poněkud přehnané propojovat eh, vlastně vznik BRRD se současnou krizí. Já jsem včera si přečetla ve Financial Times, že podezřelí minimus 12, že je to potenciálně jeden problém, ale já souhlasím s tím, že musíme být připraveni a je to také naším úkolem to teď realizovat. A jedna věc, co tedy BRRD je, a je celá pro, pro celou EU a SRM je zcela převratný krok v, pravidle, v pravidlech je nezbytné zajistit konzistentnost aplikace, abychom byli předvídatelní v tom, jak postupujeme a abychom se také snažili o transparentnost. Takže také musíme zvážit to, že v různých členských státech je potřeba řešit různé problémy. Že je potřeba, potřeba postupovat úměrně k situaci. Ale abych neopakovala to, co už Daniela řekla. Eh, Tady se hovoří o regulativních změnách a jestli opravdu eh, podporujeme koncentraci na trhu. Já nevím, jestli s tím mohu souhlasit. Určitě na tom či onom trhu dochází ke koncentraci bank, ale také by bylo možno říci, že pozorujeme, že banky bez udržitelného podnikatelského modelu v určité fázi nesou dopady a to vede k tomu, že vzniknou opravdu solidní banky, které budou schopny financovat ekonomiku a její růst. Také zde zaznělo vyjádření o tom, že bankovní unie by měla být otevřená i pro eh, ostatní členské státy. Ano, všichni jsme zváni, o tom není pochyb je jasné, že to je krok, který členské státy musí učinit. A já jsem od počátku vždy tvrdila, že bych vyhlásila vítězství pro bankovní unii, kdyby o vstupu uvažovalo i Spojené království. Ale samozřejmě bankovní unie je otevřená pro všechny členské státy, takže to je eh, jasné. Zazněly zde poznámky ke stínovému bankovnictví. My jsme vždy jasně říkali, že regulace musí být transparentní a je třeba zabránit eh, tedy příliš volnosti, zabránit přílišné volnosti v tom systému. A potom zazněla konkrétní eh, poznámka o investicích do DGF já bych čekala, že co se týče DGF, budou platit podobná pravidla, jako máme pro fond, eh, jednotný fond řešení problému, což je, myslím, rozumné hodnocení a souhlasím s vámi, že není nejlepší investovat do těch, které potenciálně budeme muset spíše chránit. A potom jste hovořili i o cílových hodnotách a postupu kupředu. Myslím, že zákonodárce toto všechno vezme ve své práci v úvahu. Já vždy říkám, že bankovní unie stojí na třech pilířích, ale zároveň také platí, že musíme začít harmonizovat systém národních pojištění vkladů a harmonizovat jej <clears throat> i postup propojení národních systémů pojištění vkladů a fondu pro řešení problémů. Takže nás čeká ještě mnoho práce a tím se vracím eh, k argumentu, který eh, také Daniel vyslovila ve svém eh, projevu. To, že teď nevoláme po harmonizaci v rámci právní úpravy solventnosti, ale a ne, ne, nechtít hned tedy har, eh, harmonizovat to nejjednodušší, jako třeba kreditní hierarchii. A měli bychom neefektivnosti v tom či onom eh, systému řešení eh, solventnosti a potom by bankrot byl jediný systém řešení. Neboli čeká nás ještě mnoho práce a myslím, že nic z toho nepřinese dramatickou změnu, ale je potřeba se tomu věnovat. A co se týče fiskální brzdy pro SRF, myslím, že je dobré, že máme dohodu o e, úvěrové facilitě a doufejme, že se nám podaří toho udělat ještě více. Děkuji. Děkuji. Myslím, že to bylo nesmírně zajímavé zasedání. Zaznělo zde mnoho zajímavých myšlenek, hovořili jsme o zajímavých a důležitých otázkách. Znovu děkuji Daniel Louis a Elke Koenig a také chci říci, že s vámi souhlasím v mnoha věcech, nemůžeme asi stoprocentně souhlasit ve všem. Stále ještě je možné různě eh, tedy interpretovat eh, eh, flexibilitu marží NBA, ale Jistě si všichni uvědomujeme, že toto bude mít dopad, eh, ten nedávný vývoj na těch 81 trhů. Máme problémy, musíme hledat řešení a vítám také to, co zde zaznělo o dokončení bankovní unie. Máme legislativní postup a pozitivní přístup k němu a souhlasím i s Elke König v tom, že oddalovat něco, co už platí, by nemělo smysl. Vítám to, co jste řekla o proporcionalitě. To je důležité i v rámci finanční stability. Děkuji tedy oběma dámám a slovo předávám svému spolupředsedovi <clears throat> panu Van Kohenovi. Já bych jménem svých kolegů rád také poděkoval všem řečníkům během obou dvou zasedání za účast. Děkuji vám všem poslancům za účast na obou dvou částech našeho dnešního odpoledne od z, národního parlament, z národních parlamentů a i z Evropského parlamentu a tím končím naše večerní zasedání. Děkuji.